Buongiorno a tutti. Takže dobrý den, vážení kolegové. Takže zahajuji naši dnešní schůzi. Nejprve bych chtěl po, zde tedy přivítat eh, litevského ministra zemědělství, vir, pana Virgiliana Juknu. Milí Virgiliusi, vít. Přišel si mezi nás v době, která je rozhodující pro evropské zemědělství prožíváme období intenzivních eh, jednání o budoucnosti eh, společné zemědělské politiky. 26. června máme, bude, by měla být dosažena eh, dohoda k největší, nejdůležitějším záležitostem a reformy tohoto společného balíčku zemědělské politiky. Nyní jakožto předsednictví rady musí eh, vlastně dovést tato jednání do eh, úspěšného konce, takže přejeme vám velmi eh, rychlé uzavření otázek, které jsou ještě nevyřešené včera. Eh, včera jsme na schůzi koordinátorů diskutovali o zatím neuzavřených otázkách. Jsme přesvědčeni o tom, že pod tvým vedením se nám podaří rychle se dobrat schody i k těm zatím otevřeným bodům. Tím pádem bychom potom měli být schopni sloučit všechny postupy související s balíčkem agrární reformy. Pak budeme ve výboru hlasovat a později to všechno můžeme přinést na plénum. Přeji ti, milí Virgílie a celému litevskému předsednictví, hodně úspěchů. A to nejenom v oblasti reformy SZP, ale i při tom skutečně zásadním tématu, o němž jsme včera diskutovali s Albertem Desem, a to jsou ona přechodná opatření. Doufám, že se nám také podaří postoupit dopředu v těch dalších důležitých legislativních otázkách. Tady se jedná především o ochranu zvířat, ochranu rostlin a v téhle oblasti od litevského předsednictví očekáváme pokrok. Milý Virgílie, děkuji, že jsi přišel. Tímto ti předávám slovo, abys nám mohl představit pracovní program litevského předsednictví. Potom jako obvykle nechám pohovořit šéfy frakcí a následně všechny další, kteří se budou chtít na něco zeptat. Prosím, máš slovo. Taip, ačiū. E, gerbiamas pirmininkė Paolo, gerbiami. Děkuji. Milí Paolo, vážení členové, zástupci Evropské komise, dámy a pánové. Litva poprvé ve své historii převzala předsednictví v Radě Evropské unie. Je pro mě velkou ctí, pro mě jako litevského předsedajícího, abych představil vašemu výboru náš pracovní program. Je to pro mě a mou zemi historická výzva. Nyní vedeme Evropskou unii. Především jsem rád, že je tomu teď, kdy se novým členem stalo Chorvatsko a členských států je tedy 28. Je to rovněž příležitost. Příležitost, jak můžeme ukázat, že malá země může řešit problémy přiměřeným a efektivním způsobem. Zároveň je to ale i odpovědnost. Odpovědnost za to, abychom v tomto úkolu obstáli. Budeme se snažit řídit eh, procesy přijímání rozhodnutí čestným způsobem. Budeme se snažit zajistit kontinuitu práce v Evropské unii a budeme se snažit zahrnout všechny relevantní partnery. Součástí výzvy, kterou vnímám jako předseda rady, je spolupracovat s vámi, s legislativci, tak, abychom dosáhli úspěchu a nejlepších možných výsledků ve prospěch našich občanů. Těším se na velice úzkou spolupráci s vámi. Máme před sebou velice náročnou a důležitou legislativní agendu. Nejprve. Dovolte, abych vám představil obecné priority litevského předsednictví. Program litevského předsednictví se soustředí na to, abychom vytvořili důvěryhodnou, rostoucí a otevřenou Evropu. Je to velice obsáhlý a komplexní program, který se týká jak finanční stability, tak ekonomického růstu a zaměstnanosti, především zaměstnanosti mladých lidí. A stejně tak se hodláme soustředit na jednotný trh a na cíle související s regionální bezpečností. Jako předsedající Rady pro zemědělství a rybolov mám za úkol podporovat udržitelnou, inovativní, ekologicky přátelskou Evropskou unii v oblasti zemědělství, výroby potravin a rybolovu. Nyní bych rád stručně představil některé z klíčových priorit našeho předsednictví v sektoru zemědělství. Nejprve nám půjde o finalizaci reformy společné zemědělské politiky. Rád bych se s vámi podělil o svou radost z toho, že došlo k interinstitucionální dohodě o reformním balíčku SZP Podařilo se nám toho konečně dosáhnout po intenzivních debatách, víc než 40 trialozích a nekonečném počtu technických schůzek, které se v uplynulých měsících konaly. Je to dobrý příklad toho, že všechny tři evropské instituce jsou schopny se shodnout na věcech, které mají velký politický význam a to za platnosti Lisabonské smlouvy. Rád bych dnes využil příležitosti a chtěl bych poděkovat vám, pane předsedo, pánům a paním zpravodajům, panu Luizi Kapulasovi Santosovi, panu Michelovi Dantánovi, a panu Giovannovi Lavia. Chci poděkovat i ostatním členům tohoto výboru za jejich úsilí a za jejich příspěvek k dosažení schody ve společném cíli mít trvale udržitelnou a efektivní společnou zemědělskou politiku. V tuto chvíli chci poděkovat svému předchůdci, panu Simonu Covenimu, a panu komisaři Čološovi za jejich skvělou práci, kterou odvedli při dosahování schody s vaším výborem. Dosáhli jsme skvělého výsledku, který ukazuje, že jsme schopni dosáhnout mnohého, pokud existuje politická vůle. Tedy, poté, co bylo dosaženo interinstitucionální politické dohody o balíčku reformy SZP, Litevské předsednictví má za cíl dokončit práci spojenou se eh, schválením eh, toho, aby balíček SZP vstoupil v platnost včas. Tady nás čeká ještě náročná a odpovědná společná práce. Vážení kolegové, mohu vás ujistit, že všechno, na čem byla dosažena schoda v posledních týdnech v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, budeme ve finálních návrzích plně reflektovat. Naše předsednictví se rovněž bude soustředit na diskusy a přijetí návrhu týkajícího se nutných přechodných pravidel SZP, které se dotýkají určitých aspektů reformy SZP. To se týká především systému přímých pladeb a rozvoje venkova. Jak všichni dobře víte, tyto návrhy směřují k tomu, aby došlo k hladkému přechodu ustanovení SZP ze stávajícího finančního období do nového období. Nařízení budou schválena a aplikována od roku 2014, tedy během litevského předsednictví se budeme snažit dosáhnout dohody nejenom v rámci radě, ale i na interinstitucionální úrovni. Toto je úkol, který bude vyžadovat naše plné síly. Je to naše společná výzva, společná odpovědnost, abychom zajistili jasná pravidla a finanční záruky pro zemědělce v přechodném období. Hledím teď na pana Dese, zpravodaje tohoto důležitého dokumentu. Milí kolego, musíme pracovat společně, musíme pracovat rychle a koordinovaně. Spolehám se, pane Desi, na vaše zkušenosti. Paolo, nepochybujte o tom, že před námi je plodná a konstruktivní spolupráce s vaším výborem. Dovolte, abych se nyní zmínil i o dalších prioritách našeho programu. Pohoda zvířat a zdraví rostlin. Rád bych vás ujistil, že litevské předsednictví se bude snažit dosáhnout eh, jednodušší, přímější a modernější právní rámec Evropské unie v oblasti pohody zvířat, zdraví rostlin a krmiv pro zvířata. Jsem rád, že vám mohu říct, že 6. května tohoto roku Evropská komise zveřejnila balíček pěti návrhů, které mají zajistit lepší prosazování standardů v oblasti zdraví a bezpečnosti v celém Eh, zemědělsko-potravinářském řetězci. Litevské předsednictví se bude snažit dosáhnout zásadního pokroku v oblasti, které se týkají nových nařízení v oblasti zdraví zvířat, návrhy pro nařízení o zdraví rostlin, návrh, který souvisí s dostupností rostlinoreproduktivních materiálů na trhu a rovněž návrh týkající se oficiálních kontrol v potravinovém a krmivovém řetězci. Návrh eh, nařízení, který se týká rámce managementu výdajů v letech 2014 až 2020, této oblasti, tedy potravinový řetězec, pohoda zvířat, zdraví zvířat a zdraví rostlin, umožní hladké alokování financí do programu, které provádějí členské státy a rovněž i v případech, kdyby došlo k vypuknutí nějakých neočekávaných událostí jedno z ustanovení, jedno z nařízení, které by mělo být přijato, mělo by vstoupit v platnost a mělo by být aplikováno od roku 2014, se týká právě této oblasti. Z tohoto důvodu budeme věnovat mimořádnou pozornost tomuto návrhu a dosažení politické dohody do konce našeho předsednictví. Pane předsedo, vážení členové výboru, pan zpravodaj, paní zpravodaj Agnes Lebrun, doufám v konstruktivní spolupráci s vaším výborem i v této oblasti. Chtěl bych vás ujistit, že za předpokladu, že návrhy, které učinila Evropská komise, je Litva připravena vstoupit do jednání a dosáhnout zásadního pokroku v oblasti veterinární medicíny, e, směrnice týkající se krmiv, hygienického balíčku, zootechnické legislativy a klonování zvířat za účelem produkce potravin. Dovolte mi dále zmínit i některé další iniciativy. Z nich jako první opatření e, podporující export zemědělských a potravinářských produktů. Vím, jaká je legislativní aktivita Evropské komise a jsme připraveni zahájit diskuse, eh, která se týká nařízení v oblasti informací, podpory zemědělských produktů a chceme tedy dosáhnout značného pokroku. Co se týká sektoru ovoce a zeleniny, Sektor ovoce a zeleniny zabírá velice důležité místo v sektoru zemědělství jako takového. Nadále pokračuje posílení role organizací producentů v potravinovém řetězci a proto plánujeme soustředit se na ovoce a zeleninu na podzim, chtěli bychom dosáhnout zásadního pokroku v souvislosti s budoucím návrhem balíčku Komise pro tuto oblast. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění ustanovení režimu Evropské unie pro sektor ovoce a zeleniny, pokryje implementaci opatření CMO v tomto sektoru tak, aby to vedlo k tomu, že producentské organizace budou schopny financovat své programy. Pro oblast lesnictví bude litevské předsednictví věnovat značnou pozornost koordinované implementaci zásad trvale udržitelného lesnictví v členských státech. Budeme navrhovat radě přijetí závěrů týkajících se nové strategie Evropské unie v oblasti lesnictví. Tato, tento nástroj politiky lesnictví v Evropské unie se bude opírat o zásady subsidiarity, a respektu k národním kompetencím. Hodláme se soustředit především na klimatické změny a obnovitelné zdroje energií. Hovoříme-li o harmonizaci legislativy s Lisabonskou smlouvou, jsme rozhodnuti spolu s vámi pokračovat v této práci tak, aby byly harmonizovány další právní předpisy v oblasti výroby potravin a zemědělství. Jsem rád, že mohu říct, zmínit jako příklad fakt, že na konci června jsme viděli zelené světlo, které zasvítilo dohotovení nejrůznějších obchodních jednání. Nejpozději v září tohoto roku zahájíme dialog s kolegy ze z výboru pro zahraniční obchod. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, to byl jenom krátký přehled klíčových priorit litevského předsednictví v sektoru zemědělství a rybolovu. Jak jste viděli, Očekáváme, že se budeme věnovat celé řadě důležitých a citlivých otázek v příštím půlroce. Před námi je spoustu práce a proto očekáváme úzkou, aktivní a především efektivní spolupráci s Evropským parlamentem a především vaším výborem, tak, abychom mohli všech těchto cílů dosáhnout. Jsem velice rád, že Mí předchůdci již založili velice dobrou spolupráci s Evropským parlamentem, jak v bilaterálních setkáních s vámi, Paolo, stejně tak s ostatními váženými členy tohoto výboru. Těším se na naší budoucí spolupráci, na její úspěchy. Děkuji vám za pozornost a pane předsedo, Těším se na kterékoliv, na jakékoliv otázky, které byste chtěl vy nebo kdokoliv z členů výboru položit v souvislosti s programem litevského předsednictví. Děkuji. Dobře, srdečně děkuji, vážený kolego. Děkuji, Vir- Virgiliusi. To je opravdu velice nabitý program, který má před sebou litevské předsednictví. A takže začneme hned jednotlivými příspěvky. Jako obvykle zahájíme koordinátory politických frakcí a potom si vyslechneme zpravodaje a stínové zpravodaje a nakonec také dáme slovo ostatním poslancům, kteří se budou chtít vyjádřit. Takže začneme Albertem Desem. Herr Děkuji, pane předsedo. Herr Ratsvorsitzender, lieber Vážený eh, pane předsedo rady, pane eh, Virgilí Jukno, milí kolegové, kolegyni. Chtěl bych se omluvit eh, za to, že jsem dorazil trošku později ale měl jsem termín s bavarskou skupinkou a to se trošičku protáhlo. Vím, pane ministře, že učiníte vše, co je ve vašich silách, abyste v příštím půlroce zemědělskou politiku eh, co nejrychleji zpracovali. Já vás už znám z dřívějších rozhovorů a mohu vás ujistit, eh, že eh, za sebe učiním vše pro to, abychom zůstali v tomto časovém plánu tak, aby realizace toho, co bude nezbytné na rok 2014, aby to všechno mohlo být přesně realizováno. Mám jenom jeden problém. V této zprávě je řada věcí, které musíme psát do závorek, protože mnoho věcí závisí na víceletém finančním rámci a až budeme mít platné usnesení a dohodu, pak eh, budeme moci text eh, v úplnosti sepsat. Slibuji vám, že eh, s vámi zůstanu v co nejúžším kontaktu, tak abychom to mohli všechno prosadit. Také vám gratuluji k programu, který jste představil. Vzali jste si, přece vzali jste si to hodně a jsem si jist, že to vše rychle zvládnete. Jak eh, dobré, dobře pracuje předsednictví rady, to nezávisí na velikosti země. Už často jsme mohli konstatovat, že právě menší země mm, se velice intenzivně snaží mm, o to, eh, aby vedly předsednictví rady skvělým způsobem. Eh, já jsem často byl v pobaltských státech mm, a sám se označuji jako přítel pobaltských států a proto jsem velice optimistický v tom, že to vše budete dobře řídit. Frakce EPP tady i v příštím půlroce um, sadí vše na to, abychom uh, dostali cílům, abychom je společně dosáhli a já vám k tomu přeji hodně úspěchu a kdykoliv um, budu vaším partnerem pro uh, další rozhovory. Děkuji vám. Děkuji. Albertovi, uh, Carlos Santos a pak George Lem. Luis? Pan, já bych um, chtěl přivítat nového um, předsedu um, rady. Chtěl bych jeho zemi pogratulovat k tomu, že převzalo předsednictví. Evropské unii neexistují malé a velké země. Eh, jsou tu všechny členské státy, eh, které mají stejná práva a povinnosti. Jsem přesvědčen o tom, že Litva eh, zvládne skvělé předsednictví a má politická frakce je připravena k tomu přispět svým dílem. Samozřejmě naprosto souhlasím s programem, který jste tady představil. Eh, to v legislativním postupu eh, zase eh, to nám ukazuje, že uděláme také vše pro to, aby v druhém polovině roku budeme moci naplnit program tak, jak se naplánoval. A protože už jsem se ujel slova, eh, tak bych jako zpravodaj, který je zodpovědný za přímé platby a eh, rozvoj venkova, chtěl také hned eh, něco říct. Ještě tady existuje několik otevřených otázek. Jak pan ministr jistě ví, tak rada v této otázce projevila dosti um, odpor. Eh, tady byly určitá rozdílné názory s irským předsednictvím a také eh, co se týče vlastních nepravomocí, Evropská rada eh, nám se dá zapravdu, protože otázky, v kterých irské předsednictví říkalo, že na naší úrovni o nich nebude moci být diskutováno, ale bude to na úrovni rady. Tam to má být prodiskutováno a bychom to takto i požadovali a teď nechcem od tohoto odchýlit, ale tyto otevřené otázky, které jsou pro nás důležité, tady eh, bychom se nechtěli vzdát našeho práva o tom diskutovat. Chtěl bych tomu ještě položit některé otázky. Chtěl bych vědět, jaký je váš prostor pro eh, vyjednávání. To zcela jistě nebude toto nepodpoří asi ehm, stanovisko eh, rady, nebude to asi stanovisko Covenyho, asi to nerazí na porozumění celé eh, rady. Ale teď eh, dochází ke změně pozicí eh, v radě, protože eh, eh, tady se drží toho, že není vyjednávací prostor. Pokud to tak bude, tak vyjednávání budou probíhat obtížně. Pane ministře, chtěl jsem položit tuto otázku. Jaký je váš prostor pro další vyjednávání? Protože my máme vlastní mandát, ale pochopitelně jsme ochotní a chceme, jsme flexibilní, abychom našli dohodu, protože O to musí být zájmu Evropy, abychom co nejrychleji uzavřeli tento eh, vyjednávací eh, proces. Ale předpokladem pro to je, aby byla zachována flexibilita a aby se dělali kompromisy z obou stran. Eh, Rada dosud v tomto bodě ukázala dost velkou neochotu jít do kompromisu a pane ministře, e, teď už e, nemůžete předem říct, e, jaké budou kompromisy, které budou předloženy, protože na začátku září máme sami v úmyslu předložit takovýto kompromisní návrh. A to bychom pak chtěli tedy vám předložit, ale mm, byli bychom rádi, kdybyste nám sdělil, jaký vyjednávací prostor tady de facto máte, pokud vůbec nějaký máte. A to bychom rádi věděli, to pro nás velmi důležité. E adesso George Lyon, poi Jim Nicholson. George. Děkuji, pane eh, ministře, předsedo. Já bych vás chtěl srdečně přivítat. No, chtěl bych přivítat eh, litevského ministra, chci vám popřát, popřát hodně úspěchů během diskusí v příštích šest měsících. A opravdu je to eh, zásadní program, který je před námi a e, jsou tady e, složky, celkem šest složek, které jsou velice důležité a také akta v dalekovné pravomoci. To bude záležet také na dohodě v oblasti společné zemědělské politiky, které, které jsme e, dosáhli za irského předsednictví a to v červnu. Rád bych položil podobné otázky, jako to udělal můj kolega Koplo Santos. A sice do jaké míry eh, eh, jsou tady otevřené diskuse s vašimi kolegy z Rady? Plně jsme si vědomi toho, že tady jsou ony hranaté hm, závorky, určité prvky eh, SSP, takzvané prvky týkající se víceletého finančního rámce. To všechno je otevřené a má se o tom diskutovat. Chtěl bych vědět, jak myslíte si, tady existuje flexibilita hm, a jak to bude vypadat v trilozích, které začnou v září. Hm, tady bychom byli rádi, kdyby se dosáhlo rychlého pokroku tak abychom zajistili, že nebudeme zdržovat konečné hlasování o dohodě k víceletému finančnímu rámci. Takže eh, tady bych eh, se rád dozvěděl, jaké jsou názory rady v této konkrétní otázce. Děkuji, Georgi. Teď Jim Nicholson a pak Martin Hoesley. Děkuji. Já bych um, přivítal pana kolegu na zasedání dnešní, dnes ráno. Velice Eh, vítáme, vaše práce je velice důležitá. Šest měsíců máte před sebou, eh, pravděpodobně pět měsíců vlastně, když to počítáme od teď, ale přesto je to spousta práce, kterou musíte v tomto období odvést. Vy jste udělal pár poznámek, řekl jste, že chcete mít takovým čestným vyjednavačem a to je velice věc, která eh, si zaslouží respekt, je to určitě dobrá pozice, kterou zastáváte, chcete dokončit práci která musí být ukončena. Eh, já bych rád popsal lidem, co se vlastně děje s reformou společné zemědělské politiky. Je to podle mě obrovský úkol, který stále před vámi je, protože to, co jsme udělali v červnu, je z velké míry Tady je, my jsme tady vlastně položili základy, už jsme tady postavili i zdi, ale velká, ta velká práce ještě musí být odvedena, ty detaily. A ono se říká, že ďábel tví eh, v detailu. A jak už říkal George, tak jsou tady akta, delegovaná akta a do toho je zapotřebí se pustit. A asi nebudete překvapen, eh, že já asi podpořím to, co říkal Luz a eh, George. Já bych se chtěl přímo zeptat, bylo by velice dobré, kdybyste nám to mohl říct. Kolik flexibility, kolik svobody má máte, abyste mohli splnit své sliby, protože musím říct, že z naší strany eh, já jako stínový zpravodaj a pravděpodobně ještě víc to platí pro další zpravodaje, eh, ta frustrace, je to určitá frustrace, protože tady není žádný velký manévrovací prostor a toto bylo velice obtížná pozice, kterou jsme museli v tomto období přijmout. Takže je tady spousta věcí, které se musí vyřešit, to všichni víme, ale chceme společně pracovat na těchto věcech a já doufám, že sem přicházíte nejenom mm, e, e, jako jedna osoba, bude, toho, mm, bude vás více a myslím si, že my potřebujeme tuto flexibilitu. A Myslím si, že bychom eh, se měli do toho pustit. Bude to celá nový proces pro nás ve výboru v rámci Lisabonské agendy a asi Eh, se nám to, doufám, že se nám to eh, podaří. Eh, jistě všechny strany dělají chyby, ale myslíme se z těchto chyb učit a dále na nich zakládat naši práci a spolupracovat, protože pokud nebudeme spolupracovat, tak to pak bude společná zemědělská politika a zemědělci v Evropě z toho mnoho nebudou mít. Já doufám, že odvedete dobře své úkoly a budu se těšit na další spolupráci s vámi. Děkuji. A teď Martin a pak Egin, pan Egin. Ano, pane ministře, já vám chci popřát hodně úspěchu a všechno nejlepší do litevského předsednictví. Pro, tuto, pro vaši zemi je to obrovská výzva, kterou máte před sebou. V zásadě, abychom tato reforma společné zemědělské politiky, jak již jste zaznělo, tak eh, již předchozí předsednictví položilo základy, ale nyní vlastně při tom vlastním utváření je nesmírně důležité, abychom právě pracovali na jednotlivých podrobnostech. Mnoho věcí je ještě otevřených ještě nemáme předložené žádné konkrétní texty a proto ještě nemůžeme o nich hlasovat, takže toto je vlastně práce, proto vaše práce bude ještě daleko obtížnější, i když v zásadní schody už jsme dosáhli. Abych uvedl konkrétní příklad, v posledním kole jsme ještě vedli interní rozpravy o eh, platbách na plochy. Toto je velice důležitý eh, bod. Zda tedy například eh, na těchto hektarech nemohou být používány pesticidy a tak dále, takže jsou ještě mnohé detaily, které je potřeba objasnit. Další body, o kterých se zmínili i mý předřečníci, nesmírně důležité je, aby ty věci, které jsou ještě v závorkách, ještě nevyřešené z těch textů, zmizely důležité potom je zde to téma eh, spojených přímých plateb a oddělených plateb, toto je velice důležité, externí konvergence, ale potom také flexibilita a samozřejmě financování rozvoje eh, venkova. To nejsou žádné maličkosti, toto jsou jádra, to jsou těžiště té reformy. A víte, že my všichni jakožto frakce jsme se shodli na tom, že nemůžeme akceptovat to, aby na konci rada řekla, nemůžeme o tom jednat, protože hlavy států si to již mezi sebou vyjednali. Toto nemůžeme akceptovat a to je právě teď vaše rozhodující role, kterou musíte hrát, aby celý ten balíček byl ještě schválen, aby v, v následujícím trialogu v září o tom opravdu rozumně eh, jednali, abychom společně všechno prodiskutovali potom je samozřejmě pro nás také důležitý ten přechodný proces v roce 2014. Již včera zde byly představeny některé body, je stanoveno určité pořadí. Zde také musí být potom určité rozumné nařízení pro rok 2014 a toto všechno musí být v září již v podstatě předloženo. Již toto je obrovská výzva, které čelíme tak, aby toto rozumně potom mohlo přejít a být provedeno v rámci toho nového procesu, čili tento přechod také musíte v rámci vašeho předsednictví zorganizovat. Potom je to tedy obrovský důležitý balíček legislativních aktů, zdraví, pohoda zvířat, zdraví rostlin. Toto všechno jsou obrovské výzvy. Také zde je důležité zabývat se i těmi podrobnostmi. So, musíme dbát na tato témata. Toto všechno jsou body, které v tom mezidobí musíme eh, se na ně velmi zaměřovat a udělat velký krok ku předu. Podle Lisabonské smlouvy, protože zde máme také plnou spoluodpovědnost a samozřejmě litevské předsednictví musí dbát na to, aby tyto věci byly prováděny. Doufám a přeji vám do následujících měsíců hodně úspěchu samozřejmě v trialozích se také ukázalo, že jakožto parlament jsme schopni hovořit jedním jazykem a také se plně zasazovat ve spolupráci s radou a doufám tedy, že ve spolupráci s vámi a s radou se nám podaří dosáhnout zásadních pokroků při prosazování nové společné zemědělské politiky. Máte samozřejmě veškerou naši podporu pro proces trialogu, který doufáme v následujících měsících bude probíhat stejně dobře jako za předcházejícího irského předsednictví. Děkuji, Martine. A nyní pan Egňů a potom pan Rybik. Vítám, eh, pane ministře. Eh, já dlouho nebudu mluvit o společné politice, politice, protože asi není možné, abyste uspokojil tolik eh, aspirací, tolik různých postojů a některé kulturních postojů, které dlouho trvají. Ale chtěl bych před vás postavit pár výzev na následujících šest měsíců. Jsou tu dvě věci, které byste mohli možná dát dohromady a pokročit v nich. Jak víte, před asi 18 měsíci Eh, jediné vajíčko v Evropě nemělo eh, být vyrobeno eh, v mm, lecových chovech mm, a mm, já bych rád, kdyby to bylo se likvidováno, tak abychom řekli, že na konci vašeho předsednictví už toto vůbec se neděje. Další otázka, o které jsem chtěl pohovořit, je otázka toho, že stojíme tváří tvář realitě. V posledních pár letech se eh, stalo eh, stále více obtížnějším eh, získávat například sojová jídla, která nejsou geneticky zpracovaná. Zemědělci ve střední a jižní a severní Americe všichni preferují tuto soju, GMO, GMO soju. A jsou tady určité supermarkety a uživatelé, Eh, výrobků, které jsou na to jako základně eh, zpracovávány a eh, říkají stále, že to je ne Eh, geneticky zpracováno. A eh, tady je tlak zelené lobby eh, všechny nesrovnalosti mezi těmito dvěma tábory mohou mm, způsobit problémy. Jsou tady rizika, protože tady nám říkají, že dovážíme genetické výrobky. A je tady 250 liber nebo 250 tun až 300 liber za tunu a já jsem uživatelem tohoto materiálu a bylo řečeno, že je to 680 80 liber na tunu. A e, já jsem e, řekl, že bych raději zabil svá kuřata, než bych je krmil e, sojový, sojou za tuto cenu. A e, naši si jiní zemědělci jsou ve stejné pozici a teď nám bylo řečeno, že můžete používat soju e, z mnoha e, zdrojů a to znamená, že v Evropě vlastně veškeré sojové boby, všechno to bude teď dovážená soja a přesto jsou tady GMO soja a jsou tu přesto země v Evropě, které by to lehce mohly vyrábět, aby dodávali na trh a zvláště myslím Rumunsko a Bulharsko a vy ve Spojeném království eh, otevřeme eh, brány eh, těm, kteří při, budou přicházet z těchto dvou zemí. To bude 1. ledna a očekává se, že, jedna, že to bude mnoho lidí, ale místo 1,5 milionu lidí, kteří by mohli přijít z těchto zemí, tak to bude 1,5 milionu tun soji, sojových bobů, které přijdou z těchto zemí. A vy umožníte, aby byly kultivovány tyto sojové boby, takže aby je mohli vyvážet, než spíš, abychom měli tady dovozy ze zámoří moří. A e, to by mělo další efekt, který by se přenesl dál, protože to by to vytvořilo určitý blahobyt v těchto dvou zemích a oni by pak e, nemohli e, si dovolit zbavit se těchto takto pěstovaných vajíček. Rubiks. Prego. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych se nejprve dát omluvil za to, že jsem přišel pozdě Museli jsme hlasovat ve výboru pro dopravu a je mi opravdu líto, že jsem nemohl vyslechnout všechno to, co pan minister zde říkal. My jsme ale sousedé, nikoli pouze na mapě, ale také ve skutečnosti, protože já pocházím z Lotyšska. Mám velkou naději, vkládám velké naděje ve vaše předsednictví, pane ministře, protože Litva i za období Sovětského svazu byla zemí, kde zemědělství eh, bylo velmi rozvinuté. Velice dobře víte, nebo velice dobře umíte řídit a pracovat v této oblasti a pokud se vám podaří spojit vaše zkušenosti se zkušenostmi jiných evropských zemí, tak jsem si jistý, že dosáhneme významného pokroku. Více, již více než tři roky jsme připravovali reformu společné zemědělské politiky. Máme zde projekty, jakým způsobem na ně budeme dohlížet, jak je budeme udržovat a uplatňovat v letech 2014 až 2020. Vedli jsme mnoho diskusí o tomto tématu a mé stanovisko je v podstatě stejné jako stanovisko zpravodaje. Také bychom chtěli poděkovat za veškerou práci, která byla odvedena v této oblasti, i když přímé platby jsou nižší než v jiných zemích a je to skutečně politování hodná záležitost. Lotyšsko bude sledovat práci litevského předsednictví, budeme se inspirovat s vašimi zkušenostmi a budeme také doplňovat to, co pravděpodobně se možná nebudete mít čas splnit, protože určitě se vám nepodaří během vašeho předsednictví splnit veškeré úkoly, takže na nich my budeme potom dále pracovat, abychom je dotáhli do úspěšného konce. Má, má stanovisko revizního výboru svědčí o tom, že 7 financování nebylo využito rozumným nebo náležitým způsobem, takže je potřeba skutečně zajišťovat dohled a kontrolu veškerého financování. Vy máte tyto zkušenosti, takže je potřeba dohlížet nad způsobem, jakým tyto finanční prostředky jsou používány, tak aby nedocházelo k takovémuto plítování Přeji vám mnoho úspěchů do vašeho předsednictví a doufejme, že naše zkušenosti vám také budou užitečné a budeme vám nápomocní. Děkuji. A nyní dáme slovo zpravodajům. Giovanni Lavia nejprve a potom pan Danten, pokud bude chtít hovořit a potom si vyslechneme další řečníky. Giovanni. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A já také samozřejmě přeji litevskému předsednictví hodně úspěchů a chtě, velmi oceňuji to, co zde zaznělo z úst pana ministra, pokud se týká programu na následující eh, půl rok. Jakožto zpravodaj bych chtěl samozřejmě zdůraznit, že je nezbytné dosáhnout politické schody o víceletém finančním rámci, aby se nám podařilo dotáhnout dokonce veškerá ta nařízení. Pokud se týká horizontálního nařízení, nebo alespoň aspektu související eh, s těmito věcmi, tak je zde krizová rezerva, to je samozřejmě jedna důležitá věc, ale zde panují určité obavy, protože krizová rezerva, která se využívá s rubriky 2 rozpočtu zna, vyžaduje velkou rozpočtovou disciplínu a znamenalo by to, že se budou snižovat přímé platby. Je jasné, že jde o otázku, tak jak je nyní předložena u jednacího stolu, kterou je potřeba ještě analyzovat a kterou bude potřeba vyřešit společně s radou. A zde jakým způsobem se k tomu předsednictví postaví. Jak se domníváte, že se nám podaří dosáhnout pokroku v této věci? Takže hovořili jsme vždy velice jasně. Přáli bychom si, aby tato krizová rezerva byla mimo rubriky rozpočtu, aby se to financovalo v případech eh, podle způsobu ad hoc a nesnižovalo to přímé platby. Další věc, která se týká zemědělců, je, jsou, je financování programu pro rozvoj venkova. Také se o tom hodně diskutovalo. Parlament odhlasoval některé posilňovací návrhy. Některé členské státy by chtěly dosáhnout významnějšího pokroku, zejména v období eh, v předchozím programovacím období. A v závěrech rady z, z února tak předsednictví snížilo tuto úroveň, která je opravdu v současné době velice nízká. Myšlenkou bylo snížit tedy tyto platby. Takže to jsou dvě hlediska, kterými se budeme muset zabývat a u kterých doufám, že se že už dnes předsednictví nám bude moci říct, jakým způsobem se k tomu postaví a jak bude postupovat. Ještě další důležitá věc, pane ministře o které také bude potřeba relativně eh, rychle vyjednávat, protože to bude mít velké dopady. Je to desová zpráva o přechodných opatřeních protože musíme tuto zprávu dokončit a samozřejmě dotáhnout do konce jednání o této zprávě ve velice krátké lhůtě, tak, abychom od příštího roku již věděli, jak budeme postupovat, co bude moci začít hned, co se bude odkládat na pozdější období. To též platí pro konvergenci mezi jednotlivými zeměmi, pro převody z jednotlivých, mezi jednotlivými pilíři. O pře- přechodném období pro venkovské oblasti je potřeba postupovat rychle u všech těchto věcí, jinak bychom nemohli v tomto rámci tohoto nařízení zahájí tento program pro rozvoj venkova. Abychom tedy mohli dosáhnout definitivní schody, tak musíme vyjednávat o tomto programu v příslušné lhůtě. Je tedy potřeba dosáhnout velice rychlé schody, tak abychom mohli zajistit kontinuitu společné zemědělské politiky od 1. ledna 2014 a abychom mohli postupně uplatňovat všechny novinky a abychom mohli uplatňovat toho, tento souhlas dosažený. Tady la parola Michel Dantin. Děkuji a teď Michel Dantan. Děkuji, pane předsedo. Pane, před, pane ministře, my jsme s velkým zájmem vyslechli, jaký je pracovní program litevského předsednictví, který jste si vytýčili na následující období. A samozřejmě velká část vašeho období bude věnována konečnému vyjednání, dotažení do konce balíčku o společné zemědělské politice. Ještě máme před sebou určitou společnou práci, protože pokud bylo dosaženo politické schody, tak zbývají ještě některé texty, které bude potřeba vypracovat, především pokud jde o úvodní ustanovení. Já bych se chtěl zmínit o bodu, otázce slaďování, harmonizace. 26. června letošního roku byl parlament postaven před hotovou věc, abych tak řekl, pokud se týká možného používání článku 43.3 smlouvy. Abych to vyjasnil, ministři odmítli, tedy rada, odmítla Evropskému parlamentu, aby se více zapojil nebo zajímal o některé zásadní nástroje pro řízení společné zemědělské politiky. Zejména pokud jde o řízení krizových ztrát, mám na mysli zejména intervence v případě ztrát v období krize. Já jsem tedy řekl jménem parlamentu, že důležité jsou ty zájmy zemědělců, které musí být prvořadé. Zemědělců a hospodářských subjektů, kteří potřebují nejpozději co nejdříve znát, jaký je rámec, v kterém budou moci vyvíjet v následujících letech své činnosti. Ale rada musí si být vědoma toho, do jaké míry je parlament frustrován tím, jak tato jednání byla ukončena a jaké rozhodnutí bylo přijato. Čili chtěl bych jménem všech kolegů vyjádřit, že to, ta, toto, tato interpretace článku 43.3 smlouvy nemůže být trvalým výkladem toho, tohoto článku. Pokud rada bude trvat na této své interpretaci textu, tak si myslím, že přijde okamžik, a to si musíme uvědomit, kdy budou ty postupy zablokovány a to dlouhodobě zablokovány ze strany parlamentu. Potřebujeme pracovat společně, potřebujeme vzájemnou důvěru a tato vzájemná důvěra prochází právě přes společnou interpretaci smlouvy a uplatňování otázek v oblasti harmonizace, tak, aby skutečně to bylo odpovědné řízení všem, ze všech stran. Děkuji. Bene, Děkuji, Micheli. Budeme pokračovat kolegyně McGuinness a pak paní Köstinger. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane ministře, za to, že jste přišel a představil svůj program. Chci vám popřát hodně štěstí. Myslím, že Giovanni Lavia to řekl. Máme politickou schodu na SZP, ale teď musíme diskutovat o aplikaci, o uskutečnění. A vaše předsednictví je zcela zásadní pro to, abychom měli nějakou realizovatelnou variantu, jak to uskutečnit. Myslím, že září bude zásadní měsíc. Kolegové eh, před vás postavili skutečně velkou výzvu je třeba se popasovat i s, s víceletým finančním eh, rámcem. Je tady koexistence mezi spolurozhodováním tohoto výboru a mocí hlav státu a vlád tak, abychom SZP zapracovali do víceletého finančního rámce tak, aby farmáři měli nějakou jistotu. Je před vámi velký úkol, abyste zvládli jednání o těchto otázkách a přeju vám hodně štěstí. Zajímalo by mě, zda byste nám mohl říct, víme, že je ještě záhy, když jste viděl ten proces, ten vývoj, já to chápu tak, že zpráva pana Dese potřebuje, aby ty věci byly vyjasněné a potřebujeme to dřív, výrazně dřív než později. Nemůžeme to rozhodnout v prosinci. Možná byste mohl říct, jak vy vidíte ten časový rámec? Po mém soudu budeme výsledky potřebovat v září. Nejsem si úplně jistá, zda to je realistické, ale možná byste nám mohl říct, jak to vidíte. A má poslední poznámka. Rozpočet pro budoucí SZP byl omezen, to znamená podpora bude menší. Musíme se podívat na trh, na jeho fungování. Máte nějaké plány, jak budete sledovat práci komise ve vztahu k fóru na vysoké úrovni, aby byla zaručena spravedlnost, férovost v rámci celého řetězce. A přeju vám hodně štěstí. Děkuji. Grazie, Mariot. Elizabeth. E- Děkuji. A teď Elizabeth. A potom paní Paulsen, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat panu ministrovi za to, že přišel. Přeji vám hodně úspěchů při vašem předsedání. Velice bedlivě jsem poslouchala to, co jste řekl o budoucích důrazech litevského předsednictví. Uh, pro mě je důležité, a řečníci to již řekli, jde o to, jak budeme v příštích měsících přistupovat k rozdělování finančních prostředků v rámci SZP, jak se nám podaří pokročit dopředu. Na stole je mnoho otevřených bodů a já si myslím, že i pro nás bylo velkým zklamáním, že za irského předsednictví žádná konkrétní jednání vlastně nebyla možná my jako parlament rozhodně budeme trvat na svém vyjednávacím mandátu a tady chci konkrétně upřít vaši pozornost na otevřené body, hlavně v oblasti rozvoje venkova, protože rozdělování prostředků je pro nás velmi důležité. Parlament je součástí spolurozhodování a určitě chceme mluvit jasným a silným hlasem v rámci svého mandátu. Samozřejmě, co se týká sazeb kofinancování, tak ty mají zcela zásadní dopad na to, jaké prostředky farmáři a jejich podniky dostanou. Myslím, že Evropský parlament a především Luis Capola Santos jako zpravodaj předložili velice dobrý návrh, a v každém případě doufáme, že k tomu vaše předsednictví bude přihlížet. I pro mě přechodná ustanovení jsou velmi významná. Ano, budeme muset pracovat velmi rychle a svižně, protože zemědělci potřebují mít jistotu pro své plánování. Chci také upozornit na to, že především v oblasti podpory investic se nutně musí najít řešení. Zemědělci čekají už léta v některých regionech na to, aby se začaly zase vyplácet investiční pobídky. Spoustu stavebních opatření se chystá, hlavně co se týká oblasti standardů života zvířat. To řešení je skutečně naléhavé a máme před sebou určitě velice zajímavý a napínavý měsíc září. Přeji vám hodně úspěchů při realizaci vašich cílů a doufám, že vaše předsednictví bude úspěšné. Držím vám palce. Paní Paulsen, prosím, a potom pan Severjesky. Děkuji. Předu litevskému předsednictví hodně zdaru. Vítám pana ministra jako předsedu rady. Velká nebo malá země na tom nesejde, záleží na přístupu, který máte k Unii. Teď je jasné, že nejdůležitější věc vašeho předsednictví bude završení reformy SZP a projít všemi těmi detaily, které ještě musí být vyřešeny. Protože v podstatě je to otázka spolurozhodování, to plyne z Lisabonské smlouvy. Já jsem zpravodajkou v oblasti legislativy pohody zvířat a to je jedna z velice důležitých fazet tohoto celého balíčku, který souvisí s bezpečností potravinového řetězce. Je to složitý dokument z mnoha aspektů, ale z politického hlediska to, myslím, moc kontroverzní není. Ale z praktického a vědeckého pohledu je to věc strašně složitá. Ráda bych věděla, zda litevské předsednictví se zamýšlelo nad tím, že by se zahájila debata velice neformální, tak, abychom nebojovali s detaily na samém konci. Myslím si totiž, že je to otázka toho, abychom měli stále na paměti přísně vědecká fakta. Zároveň musí být zahrnuty i politické detaily. Dám vám pár příkladů. Teď eh, v Evropě máme krizi, recesi, musíme rozvíjet jednotný trh a máme živá zvířata a produkty z nich, to je věc hrozně důležitá. Budeme-li mít větší otevřenost a větší svobodu zvířat, je to v pořádku, ale co choroby? To může být kontroverzní bod. A další věc je, že pokud se budeme snažit zabránit velkým problémům, jako jsou různé choroby zvířat, tak potřebujeme systém tak, aby chovatelé zvířat jako první vzali na vědomí, když se začne dít něco špatně. Jakým způsobem zajistíme, aby to ti lidé poznali a včas vyhlásili alarm? Jakým způsobem dosáhnout toho, aby farmáři nebyli konfrontováním, konfrontováni s rizikem a nesnažili se tedy, tak říkajíc, přehlížet případné problémy a choroby. Děkuji. Teď kolega Sikěvský a pak další kolegyně. Z toho, co jsem slyšel dnes i včera, vyvozuji, že bez ohledu na kompromis je stále ještě před námi spousta práce. Spousta práce, kterou je třeba učinit a spousta práce, která čeká na vás, na litevské předsednictví. Zdá se, jako by všechno bylo uděláno v červnu, ale ona to není pravda. Ty věci je třeba dotáhnout Myslím, že bychom měli pozvat pana Dese do Litvy, tak aby v Litvě mohl jednat, vede rozhodo, rozhovory. Ne, ne, to byl jenom vtip. Vy jste pana Dese oslovil ve svém vystoupení. Jedna věc, myslím, ve vašem vystoupení chyběla a to zemědělství tváří v tvář s našimi vztahy ke Spojeným státům. Vím, že to má v kompetenci jiný pan komisař a spadá to pod jiné DG, jiné generální ředitelství, ale pro nás je to důležité, protože zemědělství velice často ztrácí, ztrácí hodně, když dojde na obchodní jednání. Zcela otevřeně Často musím říct, že se stává, že zemědělství padne za oběť obchodním vztahům se spojenými státy. Doufám, že váš přístup bude víc přihlížet k zájmům Unie a že v radě bude větší míra pochopení pro parlamenta jeho názory. Myslím, že byste také měli vzít na vědomí naše stanovisko stanovisko, které se odvozuje od Lisabonské smlouvy. Přeji vám hodně štěstí. Děkuji. Petra Neviš. Děkuji. Ráda bych se připojila ke svým kolegům a poděkovala vám, pane ministře, za to, že jste přišel mezi nás. Přeju vám hodně štěstí ve vaší práci, která vás čeká. jsem si jistá, že po té, co jste slyšel všechno od mých kolegů, víte, kolik práce vás čeká. Některé věci zatím byly jakoby zadržovány a teď bude potřeba, aby se zase dali do pohybu, tak abychom novou SZP měli co nejdříve. Hovořilo se tady o spoustě věcí a vy jste, pane ministře, řekl, mnoho věcí. Něco jste nezmínil a to je to, co mě zajímá. To je sektor mléka. Myslím, že k sektoru mléka se v rámci reformy přistupovalo skutečně macežsky, protože rada nechtěla nic měnit na společném trhu mlékem. Víme, že tady je ten mlíčný balíček, ale když se podívám zpátky a podívám zároveň i dopředu, tak je faktem, že pro mléko se vlastně nic tady nestanovilo, mnohé věci se ztratily. Máme tady tu zprávu o mléčné produkci, o významu tohoto sektoru pro mnohé oblasti, třeba horské oblasti nebo odlehlé oblasti tak tady je ten sektor mléka v těchto oblastech nadmíru důležité. Jak už bylo řečeno, tento sektor v jednání s radou jakoby upadl v zapomnění. Proto bych ráda věděla, jaké plány litevské předsednictví v této oblasti má. Protože pro zemědělství ve všech státech je to důležitý sektor. Sektor, který cyklicky upadá do krize a je třeba, aby se mu věnovala pozornost. Děkuji vám a přeji vám hodně štěstí ve vaší práci. Děkuji. Takže teď máme za sebou ten dlouhý seznam přihlášených diskutujících Mirlí Virgílie. Teď máš, prosím, příležitost odpovědět. Máme ještě trochu času na to, aby se mohl vyrovnat s těmi otázkami, které padly a bez pochyby si už vyrozuměl, jaká očekávání náš výbor má od tebe a tvého předsednictví. Je třeba završit tento proces. Z principiálních důvodů je to potřeba, protože Evropský parlament nemohl a nemůže jednání o posledních úsecích reformního balíčku nesledovat. Musí se mu věnovat. A rada v, byla zablokována v rozhodování o víceletém finančním rámci. Tedy my vkládáme důvěru v to, že za tvého předsednictví se tahle omezení odstraní a tím pádem bude možno reformní proces uzavřít. Evropa na to čeká musíme svým zemědělcům dát jasné informace a musíme splnit eh, tu odpovědnost, která je nám přenesena. Prosím, máš slovo. Pirmiausiai noriu padėkoti visiems už. Zaprvé chci poděkovat za vaše eh, naše přání k našemu úspěšnému předsednictví. Zaznamenali jsme si vaše návrhy a poznámky a určitě je zohledníme. Ovšem, rád bych zúraznil, že úspěch našich rozhodnutí bude velice záviset na vzájemném porozumění a diskusích a i vzájemné důvěře. A toto očekávám i v příštích šesti měsících. Očekávám vzájemnou důvěru. A jsem si jist, že toto povede ke společným výsledkům, tak aby zemědělci v EU měli jasnou představu o tom, jak mm, se bude vyvíjet mm, e, politika v následujících letech. To je společný cíl. A musíme spolupracovat zájemně, konstruktivně na tom, abychom těchto cílů dosáhli. Rád bych odpověděl na hlavní otázky. Možná protože už nemáme příliš mnoho času, chtěl bych zdůraznit jen hlavní body. A určitě budeme mít ještě více příležitostí, jak o tomto diskutovat do budoucna i na neformálních setkáních. Ale teď bych se rád soustředil na víceletý finanční rámec. Naše instituce nedávno zavřeli dohody a jedna se vyjednávání k tomuto e, finančnímu rámci a dá se říci, že tato vyjednávání jsou ukončena. Teď nastal čas, abychom řešili otázky, které se e, vztahují e, k vyhlídkám tohoto finančního víceletého rámce. Mohu vám slíbit, že budu spolupracovat na zbylých otevřených otázkách. Vím, jak vypadá váš vyjednávací mandát a vy víte, jaký je můj mandát předsedy rady. A také víte, eh, jak vypadal poslední nedávný návrh, mm, který vzešel eh, z vyjednávání. nedostanu žádný nový mandát, ale eh, musíme eh, se snažit o společná rozhodnutí a tam musíme činit konstruktivním způsobem a mm, věřím, že se nám to podaří. Co se týče eh, ukončení ehm, reformy SZP, je tu řada technic, hodně technické práce, která je před námi. Jednak ukončení práce na víceletém finančním rámci, jsou tu mm, otázky, která budeme, budeme řešit, budeme mít setkání s odborníky, budeme dokončovat text a věřím, že na základě těchto konstruktivních diskuzí vyřešíme otázky a naši zemědělci budou mít jasné záruky do dalšího období. A teď bych rád um, přešel k přechodnému období a nařízením s tím spojeným, což je velmi důležitá věc a um, musí to být schváleno velmi brzy. Pan Des právem poznamenal, že obě instituce jsou si vědomy časového plánu a také zodpovědnosti a potřeby, potřeby toho, aby se tato pravidla co nejrychleji implementovala, tak aby naši zemědělci věděli, jak se situace v příštích letech budou, eh, bude vyvíjet a jak budou pravidla fungovat. Co se týče mm, do požadavků stavícím se k mm, mm, zdraví a blahobytu zvířat, tady jsem si plně vědom toho, že to je velice důležitá záležitost, která si zaslouží naši pozornost a co se týče zdraví eh, zvířat a požadavků s tím spojeným, spojeným Tady vím, že ne všechny členské státy implementovaly řádně tyto požadavky dosud. A také šlo o e, zvířata chovaná v klecích. Společně s panem komisařem Borgem budeme pracovat na těchto bodech, abychom e, dosáhli toho, že požadavky, které jsou na papíře, byly v praxi také dodrženy jsem, myslím, rád, že tyto požadavky byly plně implementovány eh, v Litvě a tak eh, se budeme eh, snažit dosáhnout souladu také v jiných členských státech, tak aby se i tam dostálo požadavků. Jenom krátce k sojovým bobům geneticky modifikovaným, soje jako takové, o tomto problému proteinu víme. A také o e, soje e, geneticky modifikované. E, musím říci, že jsou používány nejenom pro kuřata, ale také pro ostatní druhy zvířat a jako krmivo. Nejdůležitější věc tady je zajistit vysledovatelnost a to v celém potravinovém řetězci a zajistit řádnou informovanost spotřebitelů. A co se týče mé vlastní země, tady mm, provádíme striktní kontroly využívání mm, e, e, těchto geneticky modifikovaných e, mm, potravin a přejeme si, aby ostatní členské státy zodpovědně stavěly k této politice a aby si rychle vyměňovaly informace o těchto věcech tak mm, je dobré hledat další alternativy bílkovin, tak mm, pro tyto geneticky modifikované eh, sojové výrobky. Eh, toto je úkol pro vědce v EU a ti by asi mohli ujmout tohoto úkolu eh, cestou různých programů a snad se jim podaří nalézt i alternativní zdroje k těmto produktům, třeba řasy. Máme tady určité krizové rezervy, toto vnímáme jako e, nový e, nástroj a to je dopracováno v rozpočtu. A vím, že je tady zapotřebí finanční kázeň. Tyto rezervy ovšem jsou jedním z prvků dohody o víceletém finančním rámci. Eh, instituce se tady dopracovaly k dohodě a už tady eh, není, mm, co bychom mohli moc dělat. Eh, není toho více v našich pravomocích. Mm, co se týče souladu s opatřeními Lisabonské smlouvy, Rada bude i nadále pokračovat ehm, a spolupracovat s Evropským parlamentem, tak abychom uzavřeli dohodu po prvním čtení. Dovolte mi, abych se také zmínil o tom, že při vyjednávání s Evropským parlamentem o reformě SZP se nám podařilo nalézt určitou rovnováhu a byla učiněna učina e, rozhodnutí o tom, aby tady tato opatření byla v souladu s Lisabonskou e, smlouvou. A co se týká blahobytu nebo zdraví zvířat a nařízení o e, tomto, je to určitě jednou z priorit během litevského předsednictví. A co se týče infekčních chorob zvířat, a sestavení jakéhosi seznamu takovýchto chorob, tak to je záležitost pro technickou pracovní skupinu. Teprve jsme s diskuzemi o celém návrhu začali a jsem si jist, že tyto záležitosti budou eh, diskutovány s, jako velmi důležité, protože si eh, zaslouží eh, společně rozpracovanou dohodu. A ještě blahobytu zvířat. Dovolte mi, abych řekl, že v Litvě přisuzujeme velký význam těm této záležitosti a Rádi bychom, aby byla věnována řádná pozornost této záležitosti i napříč celou Evropou. A, Noriu eh, pranešti, kad... a v tomto smyslu bychom eh, rádi vyzvali všechny členské státy, aby eh, své eh, aktivity založili právě eh, na vědeckých poznacích. Dovolte mi, abych ještě poznamenal, že 28. 29. září budeme organizovat konferenci v Litvě k se mm, blahobytu zvířat a krmiv pro zvířata. Mám v úmyslu se této konference zúčastnit a budu se těšit na to, že vás tam budu moci přivítat. Teď pár slov k vyjednávání mezi EU a USA v první fázi těchto vyjednávání. To je fáze, která právě začala ve Washingtonu. Význam těchto vyjednávání mm, by neměl být příliš přeceňován, ale doufám, že budou pokračovat hladce. Ale je velice obtížné v této fázi předvídat, jak dopadnou tyto rozhovory. budeme se snažit o to, aby tady byly stanovy standardy, vysoké standardy pro blahobyt zvířat a zdraví rostlin eh, v tomto nařízení, tak abychom mohli ochránit eh, zdraví eh, člověka, ale zároveň se budeme snažit ehm, ehm, borat bariéry, bo chceme se soustředit na princip vzájemného respektu a důvěry. Co se týče mléčného balíčku. Máme tady mléčný balíček a e, také CMO. E, a jsou to otázky, o kterých jsme diskutovali v Bruselu, a to 24. září na konferenci e, vysoké úrovni, o tomto problému se mluvilo a jsem si jist, že se nám podaří najít adekvátní řešení eh, pro všechny tyto problémy. Ještě jednou vám děkuji za pozornost, eh, ještě jednou děkuji za vaše laskavá slova, přání, za pohostinnost. Skutečně doufám, eh, že v blízké budoucnosti budeme pokračovat v naší konstruktivní spolupráci. Děkuji vám. Bene, colleghi, noi ringraziamo... Výborně. Vážení kolegové, děkuji zástupci litev, litevského předsednictví, panu ministrovi zemědělství. Myslím si, že je před ním hodně práce a doufám, že za tvého předsednictví se nám podaří ukončit, uzavřít ty poslední kapitoly. Musíme samozřejmě ještě vyjednávat o ukončení této společné zemědělské politiky. Vážení kolegové, než přejdeme k následujícímu bodu pořadu jednání, to znamená budoucnost evropského pěstitelství v Evropě, tedy strategie pro růst, tak bych chtěl ještě připomenout, že náš generální tajemník Gerald Karp nás opouští. Je to vlastně poslední schůze našeho výboru, které se účastní, protože od 1. září odejde do důchodu, jak mnoho z vás již určitě ví. Takže jménem nás všech bych mu chtěl srdečně poděkovat, poděkovat za veškerý čas, který jsme strávili společně, zejména během posledních dvou let. Byli jsme skutečně velice zapojeni do práce na této obtížné reformě společné zemědělské politiky a myslím si, že opravdu mu musíme eh, vyslovit veškerý náš vděk vždy byl velice trpělivý vůči spravodajům, stínovým spravodajům, ale také vůči všem členům výboru a myslím si, že všem společně se nám podařilo opravdu dobře zajistit tento přechod k procesu spolurozhodování, takže bych požádal vás všechny, abychom mu zatleskali, abychom mu samozřejmě popřáli hodně štěstí do období, které nebude tak pracovně nabité, jak tomu bylo v posledních měsících a letech, ale umožní mu to, aby byl zase více se svou rodinou. Ještě jednou děkujeme ti, Gerarde. Eh, adesso ha chiesto Dobře, kolegové. Pan Des. Vážený pane předsedo, jménem frakce EPP bych chtěl panu Gerhardu Kalbovi také srdečně poděkovat. Byla to vynikající dlouholetá spolupráce. Milý Gerarde, přinesli jsem takový malý dárek ze své vlasti z Bavorska vášený. Napsal jsem ti tam k věnování osobně a za EPP ti velice srdečně děkuji za vynikající spolupráci plnou vzájemné důvěry. Vždycky jsem obdivoval tvůj způsob, způsob práce a do tvého do nastávajícího období života ti přeji, přeji hodně zdraví, úspěchu, štěstí a s tou knížkou ti přeji, aby strávil příjemný čas jsou tam takové určité životní hodnoty, o kterých se zmiňují do dalšího nastávajícího úseku tvého života, takže bych ti tímto tento malý dáreček rád předal. Grazie. Grazie. Uh, Luis ha chiesto la parola srdečně děkuji. Ještě Luis Capela Santos chtěl něco říci. Děkuji, Paolo. Já také bych tě chtěl popřát s určitými emocemi. Bych chtěl říci několik slov na rozloučenou, budu stručný. Albert v podstatě již o tom hovořil. Pracovali jsme spolu dlouhá léta, takže jménem naší frakce bych vám chtěl poděkovat za tvé zapojení, za tvou angažovanost, za tvé schopnosti skutečně jsi byl velice diskrétní a efektivní eh, vysoký úředník. Vážení kolegové, takže ukončí. Eh, funkci převezme Patrik Bažela na začátku září který bude tedy. A nyní dám slovo Georgeovi, který ještě chce se vyjádřit. Thank you. Uh, just on behalf of uh, the Liberal Group. Chci jménem naší frakce pokračovat v tomto díku vzdání. Chci poděkovat za práci, kterou jsme spolu odvedli za poslední léta, když se začalo diskutovat tolik o reformě SZP, tak to bylo pro sekretariát opravdu velice náročné, aby chom prokormidlovali procesem spolurozhodování a za to si zasloužíte skutečně naše vysoké uznání. Takže děkuji vám za sebe i za celou frakci za to, co jste pro nás za tu dobu udělal. Děkuji, Georgi. A myslím si, že Martin chtěl také něco říci. My jsme měli čtyři roky to potěšení úzce spolupracovat. Myslím si, že to bylo jedno z nejdůležitějších období. Takže a myslím si, že jsme dokázali to, co jsme v tom obrovském množství před pozměňovacích návrhů, bylo jich 7 tisíc, které jsme předložili jménem všech frakcí. Myslím si, že se nám vždy podařilo toto uřídit, dosáhnout schody. Doufám, že to nepovede k tomu, že teď vlastně dich in den Bergen erholen. Also wir wünschen dir... Nemusíš odejít dříve tedy kvůli této reformě. Strávili přeji ti příjemný čas. Já doufám, že ještě budeš jezdit do Bruselu, že nestratíš veškerý zájem o další dění zde a doufám, že v některých bodech ještě s tebou budeme moci počítat. Doufám, že strávíš, budeš strávit příjemné chvíle a ještě jednou bych tě chtěl poděkovat. Martin. Jim. Děkuji, děkuji Děkuji, pane předsedající Ano, pro mě je to docela smutné, že Gerhard mohu se přidat ke slovům všech svých kolegů, přejeme mu hodně úspěchů, do budoucna a doufám, že jsme vás jen nevyhnali do předčasného důchodu e, s těmito reformami. Nebyl bych překvapen, by tomu tak bylo, protože to opravdu bylo dost tvrdé. A spolupracoval jsem s tebou a nemůžu si ani vzpomenout, jak je to dlouho, ehm, ale určitě je to dlouhé období. A pravděpodobně si pamatuji nejvíce, když tady vidím eh, Marie ehm, tam vzadu v místnosti. Ona spolu s námi také spolupracovala eh, a to byl ten slavný výlet. Ehm, Jednalo se o brazilské hovězí, letěli jsme do Brazílie a mohu vám říct, že Marie je tady pořád ještě a Luis je tady taky mezi námi. A Mohu vám eh, říct, že někde je to tvrdé v tomto výboru. Eh, co, my jsme se tam setkali se eh, zemědělskou organizací a politiky v Brazílii, protože a toto bylo skutečně velmi tvrdé. A To není jenom takový nějaký piknik, ale mohu ti, Gerharde, říct, že to byly no, dlouhé večery, dlouhé noci a ale asi nejlepší setkání, které jsme měli, bylo pak na samém konci, eh, když jsme eh, byli v Brazílii a Oni nám pak eh, řekli, ne, my budeme posílat brazilské hovězí zpátky do Evropy, takže pro mě to bylo skvělé, to jsou krásné vzpomínky a bylo mi potěšením s tebou spolupracovat a určitě i ostatní členové Ehm, to potvrdí. Děkuji ještě jednou za veškerou práci, kterou si odvedl a určitě se tě všichni za to budeme dobře pamatovat. Děkuji. Bene, kolegi, un minuto di interruzione per salutare Virgilius. Milí kolegové, děkuji. Teď přerušíme eh, zasedání a vyprovodíme pana ministra a pak přejdeme k slyšení o zemědělství, o zahradnictví. Bene, colleghi, possiamo iniziare. Vážení, vážení kolegové, můžeme tedy pokračovat. Dostali jsme se k poslednímu bodu našeho dnešního programu a to slyšení věnované budoucnosti evropského pěstitelství, strategii pro růst. Je to slyšení, které organizuje naše kolegyně Ante, Antea McIntyre která vlastně připravila zprávu z vlastní iniciativy o zahradnictví nebo pěstitelství. Slyšení by mělo našemu výboru umožnit popřemýšlet o těchto otázkách a předložit také eh, určité návrhy k této významné zprávě z vlastní iniciativy. Jak víte, tak patří sem rostliny, ovoce, zelenina, bylinky a potom další nepotravinové eh, plodiny jako květiny, keře, stromy, toto všechno je významnou součástí evropského zemědělství. Je také potřeba čelit klimatickým změnám, dobře hospodařit s vodou, zvyšovat konkurenceschopnost Evropské unie. Toto všechno jsou otázky nesmírného významu v souvislosti s odvětvím zemědělství v Evropské unii. Máme to potěšení, že zde můžeme přivítat čtyři od, velké odborníky, kteří nám pohovoří o budoucnosti pěstitelství. Je to pan Anthony Snell, místo předseda Národního svazu farmářů Spojeného království, potom pan Jorge Brotons, předseda Španělské federace asociací producentů a vývozců eh, ovoce, zeleniny, květin a plodin, pan Donato Labate, člen eh, předsednictví společnosti pěstitelské Societa Ortofritokola polinese a potom doktor Sigfried Scholz, generální tajemník Ústředního svazu zahrádkářů, který zastupuje e, pěstitelství v Německu. Nejprve bych chtěl poděkovat jednotlivým účastníkům Každý řečník bude mít 10 minut, ale než začneme vlastně slyšení, tak bych rád dal slovo paní McIntyre. Antea McIntyre, justo. Thank you. Okay, thank you very... Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi potěšena, že máme tuto příležitost um, uspořádat slyšení o uh, zahradnictví, pěstitelství a že budeme mít možnost uh, vyslechnout si skutečné experty v této uh, věci. Ehm, no, zahradnictví to je, myslím, velice komplexní sektor a e, pravděpodobně e, jeden, s kterým e, se nejméně rozumí, ale v dobách zvyšující se světové populace určitě ehm, bez, otázka bezpečnosti potravin je důležitá a tento sektor toho může hodně poskytnout. A na rozdíl od toho, co si mnozí v mém domovském regionu, West ve Velké Británii mohou myslet, Eh, tak eh, oblast pěstitelství a zahraničí je velice důležitou součástí naší ekonomiky, eh, zvláště v Herefordshire, odkud naši expert, naši experti pocházejí. Je tady řada výzev, ale zároveň mnoho šancí. A i když jsme druhý největší výrobce světový, tak Evropská unie rovněž je největším dovozcem eh, v ovoce a zeleniny. A jsme si vědomi toho, že v některých částech Evropy eh, dodavatelská základna čerstvých výrobků se poklesla a eh, přišli jsme o významné tržní podíly ehm, či dovozu. A takže růst v tomto sektoru je na nejvíc důležitý a Stejně tak stále se zvyšující eh, konkurenceschopnost je důležitá. Výzkum a vývoj určitě hrají důležitou roli eh, v tom, na tomto poli. Může to zlepšit naše zdroje a zvýšit naši produktivitu. Je to řada otázek, eh, před kterými pěstitelé napříč celou Evropou stojí. Jsou to energetické náklady, ochrana plodin, bezpečnost vodních zdrojů, nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Snažíme se snížit negativní environmentální dopady. A také jsou tady otázky jako přístup eh, k financím. Bylo by to určitě výzvou, kdyby to, toto všechno zapracovali do eh, naší zprávy, ale je dobré slyšet, že litevské předsednictví se bude koncentrovat na otázku eh, ovoce a zeleniny, a to na podzim. A doufám, že naše zpráva výboru o mm, zahradnictví k tomuto přispěje a že naše slyšení s odborníky bude mm, základnou této diskuze. Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy. Přechodíme. Paní zpravodajkyni a teď předáme e, slovo dál. Vyslechneme si nejprve pana Antonio Snella. Prosím, máte slovo. Přeji vám všem ráno. Jmenuji se Antony Snell a jsem místo svazu, Národního svazu zemědělců ve Velké Británii a jsem místo předsedou svazu pro černý rybíz. A moje také máme takovou rodinnou usedlost, rodinnou zemědělskou usedlost Hereford, což je West Midlands ve Velké Británii a 200 hektarů eh, rodinné usedlosti, eh, tak to vypadá naše plocha a eh, je to oblast, odkud pochází kolegy McIntyre z Herefordshire a tady se velice přispí, velkým příspěvem se přispívá k, k tomuto sektoru. My vlastně pěstujeme 12 tun malin um, eh, černého rybízu, asi 600 tun černého rybízu, 4% z toho organicky se pěstuje a máme tady zvláštní takové družstvo a mm, eh, skutečně jsme pěkně přesvědčeni o tom, že spolupráce eh, mezi pěstiteli je a všemi těmi, kteří jsou zúčastněni tohoto potravinového řetězce je na nejvíc důležitá. Ve Velké Británii mm, v tom nejsme úplně dobří, měli bychom pracovat ještě daleko tvrději. První Eh, Větnam ukazuje, tady první obrázek nám ukazuje děti, které navštívili naši usedlost, náš zemědělský podnik. Oni jsou budoucí spotřebitelé a jsou to ti, kteří budou pracovat eh, v, příští, v budoucnosti. Tady je zapotřebí flexibilního, spolehlivého, sezonálních pracovních sil a toto není obrázek, který nám ukazuje práci dětí, ale je to skutečně taková sezonální program ve Velké Británii. To je oblast, eh, kterou bychom měli i nadále posilovat, podporovat. Dovolte mi, abych vám něco řekl o sektoru zahraničí v regionu, kde pocházím, West Midlands. Tady vyrábíme ehm, asi 13 pěstujeme brambor, 20 60 ehm, ehm, jablek, 65 země je chřest, eh, tedy naše pěstování je chřest a 55 eh, černý rybíz. A takže my jsme velice důležitou oblastí ve Velké Británii. 50% tohoto eh, pochází eh, z mého vlastního eh, města v okresku Hertfordshire. 350 milionů eur mm, nebo 650 eh, milionů eur, mm, mm, které se investují. Důležité je, že to všechno je eh, vyráběno na zemědělských plochách a je to opravdu veliký sektor, také mléčné výrobky, výrobky obilovincem patří, takže eh, sektor zahradnictví je něco, o čem se ne tak často, nedostatečně mluví a přitom je to tak obrovský sektor. A e, měl bych vlastně pohovořit i o počasí. Eh, přestože máme teď zrovna krásné počasí, tak v minulém roce eh, to bylo velice obtížné období pro pěstitele nejen ve Velké Británii, ale v Evropě, protože tady byly extrémní výkyvy. V každém sektoru, ehm, eh, každý sektor zahradnictví zaznamenal pokles a stoupající náklady a u nás to nebylo výjimkou. Mm, tady toto se zvýšily požadavky a 15% pokles v prodeji jsme zaznamenali, to celkově snížený zisk. V Velké Británii jsme měli nejmokřejší nejmočnější léto za 100 let a pak následoval nejstudnější jaro za posledních 50 let. Co se děje s naším počasím? I když tady máme přebytek vody, bylo to v roce 2012 v Velké Británii, bylo by tento přebytek náš průmysl vidí, že tady máme klimatické změny a stále více jsme odkázáni na zavodňovací systémy. Musíme si to udržet a naše eh, eh, environmentální agentura počítá s tím, že budeme, mít o 13, budeme muset využívat 13 více zásob do roku 2020. Ale Velká eh, Británie tady má různé výrobní možnosti. My jsme Máme tady suší evropské země, které o Tady máme veliké výzvy pro některé země a zároveň jsou to šance, kterých je zapotřebí eh, využít. Přes všechny tyto výzvy jsme velice optimističtí v Velké Británii. Ehm, ehm, počasí je teď zrovna krásné a ehm, chceme, aby tento zahradnický sektor i nadále expandoval, zvyšoval výrobu. Chceme být ziskový sektor, kde každá část potravinového řetězce bude generovat zisky a e, že se nám tyto investice vrátí a e, musíme mít také sektor, který bude konkurenceschopný. Naši zákazníci a spotřebitelé musí stát na prvním místě. Zároveň eh, musíme v evropských zemích a ve Velké Británii pokračovat eh, a musíme vidět jako absolutní prioritu eh, v tom, že budeme posilovat zdravé potraviny. Jsme jediným sektorem v oblasti zemědělství, který zvýšil výrobu a stále více tedy i spotřebu. A toto je vlastně dobrá věc. Jsou, vyplývají z toho velice dobré zdravotní výhody pro všechny a to nemluvím ani o finančních výhodách. Chtěl jsem zdůraznit tři otázky otázky, o kterých si myslím, že mají dopad na ziskovost ve Velké Británii a ziskovost celého sektoru zahradnictví. Myslím si, že ale zároveň tady máme strategie pro další vylepšení. Minulý rok byla vybrána zpráva, která byla takovou průlomovou zprávou. Britské e, e, rajčata byla označena za ohroženou druh. E, také pokurky, houby a zelené Fazole. Byla to, je tady obrovská souobrovská konkurence ve Velké Británii a i napříč celou Evropou. Můžeme se to, může to být využíváno i pro biopaliva nebo pro um, byloviny, takže zahraničí musí být um, profi, ziskovým sektorem, jinak se může to poměry změnit. Ta zpráva obrátila obrovskou pozornost a také mediální pozornost na toto. Málo um, obchod by měl být také začleněn do diskuzí o tom, co by se tady mohlo změnit v mém eh, regionu se ukázalo, že je tady nedostatek důvěry eh, v celý tento eh, zahradnický dodavatelský řetězec. Ehm, je to jeden z nejvýznamnějších ehm, faktorů, který má skutečně dopad na to, jak pracují zemědělci. Tady musíme mít lepší, ehm, lepší poměr nebo lepší dodavatelský řetězec. Jen 20% lidí má pocit, že pěstitelé v naší oblasti mají pocit, že tento poměr je v pořádku. Eh, zvýšená transparentnost, to je důležité pro eh, všechny eh, tyto sektory. Tady nám to ukazuje distribuci nebo rozložení eh, cen. Jde o eh, plodiny v celé Velké Británii. Tady vidíme podíl maloobchodních cen a ten červený kolonka nám ukazuje podíl, eh, který zaujímá zbytek dodatelského řetězce. Já si myslím, že to mluví samo za sebe. Pěstitelé ve Velké Británii volají za, za to, aby volají potom, aby se tady více e, udělalo. E, vidíme, že je tady méně ovoce a zeleniny, které se vyrábí v domácí a to si myslím, že E, není e, správné. Doufáme vylepšení a to ze tří důvodů. Za prvé, po více než deseti letech lobistické práce britská vláda tady jmenovala odborníky, kteří se mají zabývat dodavatelským řetězcem a má se zabránit i zneužíváním a toto vše už funguje, je to veliký krok upředu. Za druhé, Eh, Národní zemědělská svaz eh, začal s takovou výzvou, eh, je to vlastně taková charta osvědčených podnikatelských praktik a všichni maloobchodníci by se měli tomuto, tomuto přidat, tak by nedocházelo ke zneužití. Na úrovni EU je velkým povzbuzením, že Vysoké fórum, které se tímto zabývá, bylo rozšířeno a že přitahuje další členy. Toto fórum nedávno iniciovalo konzultace o neférových obchodních praktikách a chápeme, že to, jsme dostali 200 různých zpětných vazeb a konečné posouzení budeme moci provést v září. Ale výsledky tohoto šetření ukáží, že mnoho, že, že tento, no, to nesprávné eh, chování, se kterým se setkáme v Velké Británii, je něco, co, s čím se setkáme i, eh, nebo je běžnou praxí i v celé Evropské unii. Na začátku jsem říkal, že jsem členem takového družstva Berry Gardens, eh, jsou to ovoce pro malomalobchodníky dodáváme a

Tady tento program je, je velice ceněn pěstiteli ve Velké Británii a chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili do budoucna to, že tento program bude fungovat účinně a hladce. A mám tady osobní poznámku k tomu, tento program byl velice užitečný pro e, celý náš sektor nebo biznis a chceme zvýšit účinnost a e, produktivitu. Ovšem je trošku opatrnosti je tady zapotřebí, musíme být obezřetní v Velké Británii a i v e, Evropě, protože prvky, které podporují výrobu my neměly vést eh, přebytečné výrobě. A mm, toto mm, všechno je důležité pro trh. Je tady mm, další důležitá věc, inovace, výzkum, to je něco, co je nedostatečně financováno ze strany Velké Británie a to platí i pro vlády v Evropské unii. Velká Británie je jedno ze dvou, jedním ze dvou členských států, kteří mají negativní tendence v celé eh, řadě těchto mm, oblastí. Eh, my jsme přišli o hodně tržních podílů v posledních pěti letech a v minulém roce mm, polovina tzv. PO byla zrušena. Máme pouze 31 mm, úspěšných eh, PO, které v současné době fungují a máme pocit, že tato pozice musí být obrácena. Bohužel naše vláda Eh, má tendenci eh, eh, stěžovat tato pravidla, naši zemědělci se nemohou těchto programů dostatečně účastnit. E, víme, že tady máme návrh komise e, e, pro tržní pro organizaci trhu, to se bude vztahovat i na mléční sektor a myslíme si, že je důležité se zabývat problémy v sektoru ovoce a zeleniny, než se tyto doběhnou tyto programy. Jsme si vědomi tomu, že jsou tady určité návrhy k textu, jsou trošičku ambivalentní a mohlo by to vést k dalším nerovnováhám a komise EU a její audity e, e, řekly, že se chtějí angažovat pozitivně v diskuzích se svými e, partnery, chtějí vést úspěšné diskuze a chtěli bychom i s těmito institucemi dále konstruktivně spolupracovat. A konečně za třetí chtěl jsem se dotknout ochrany plodin, to je poslední téma, ale než s tímto začnu, Zemědělci toto potřebují a milují a já nikdy neudělám nic, co by, člověk poškodilo eh, její práci. Pěstitele a zemědělci ve Velké Británii dělají eh, lobistickou práci, chtějí zavést legislativní opatření a um, tak, aby bylo možné um, udržitelně uh, pěstovat tyto plodiny. Nedávné rozhodnutí komise zavést dvouleté omezení uh, um, to je hlavním takovým příkladem toho, že tato politika se vydala špatným směrem. Pěstitelé ve Velké Británii se nemyslí, že odezva komise na tuto záležitost byla přiměřená. Eh, je tady politika založená na jednotlivých poznacích. Been led by ideology. Neonikotinoidy. A toto eh, je určitě i veřejný, eh, jsou to veřejný názor, ale není to založeno na poznacích. Je tady obezřetný přístup komise v celé řadě nařízení o pesticidech a toto se stalo skutečným ohrožením pro příští vývoj v tomto sektoru v Evropské unii. Eh, potřebujeme bezpečnou eh, vědu tak, abychom eh, mohli dodávat bezpečné produkty, abychom zachovali prostředí. Evropští pěstitelé nesmí být ohroženi nevýhodami ve srovnání s pěstiteli v třetích zemích. Nejprve jsem nastínil svou vizi za hranici ve Velké Británii. Naši tento toto sektor zahraničí ve Velké Británii je důležitý a věřím, že bude správný otelský řetězec a strategie s tím spojené a že najdeme politická řešení na úrovni EU i na úrovni eh, vládní a že pěstitelé budou konkurenceschopní a budou schopni eh, mít ziskový sektor a budou moci dostat i ostatních požadavků našich spotřebitelů. Tím, že budeme spolupracovat na různých iniciativách, jako je tato, tato důležitá zpráva, a tím, že budeme spolupracovat se všemi organizacemi jako KOKU a ostatními, budeme moci zajistit pozitivní budoucnost pro e, evropský zahraniční pěstitelský sektor. Děkuji. Bardzo dziękuję. Chciałbym... Děkuji vám. Chci dodat, že pan Snell je místo předseda Národního svazu zemědělců Velké Británie pro pěstitelství. Teď má slovo pan Brotons, který je předsedou Španělské federace Združení producentů a vývozců ovoce, zeleniny, květin a živých rostlin, zkratkou FEPEX. Máte zhruba 10 minut, berte to prosím na vědomí. Yes. Dobrý den, pane předsedo výboru pro zemědělství, dámy a pánové, poslanci, zástup, vážení zástupci Evropské komise, dámy, dámy a pánové, zástupce země, odvětví zemědělství v Evropské unii. Ovoce a zelenina představují ve Španělsku, podobně jako v mnoha ostatních oblastech, jádro reálného hospodářství a představují významné procento eh, jednak z hlediska zaměstnanosti a také z hlediska hospodářských výnosů. Samozřejmě dávám, dbáme velice na zajištění eh, bezpečných potravin a na zdravé potraviny. O 55 hodnoty eh, zemědělské výroby právě ve Španělsku tedy představuje obor zahradnictví a je koncentrován v některých oblastech na, na úroveň 30 Čili sociální dopady jsou obrovské, protože představuje, vytváří 55 eh, pracovních míst v zemědělství. Myslím si, že tato skutečnost nebyla dostatečně zohledněna ve společné zemědělské politice udrž, zachovává se politika, která i v období hospodářské krize, kterou právě prožíváme, neumožňuje soustředovat eh, veřejné pomoci právě do oblasti pěstitelství a zahradnictví. Jaké jsou důsledky? Odvětví čelí problémům, které bych rád schnul. A to následujícím způsobem. Je zde otázka politické, eh, obchodní politiky, zemědělské politiky a také výzkumu je zde určitá eh, asymetrická simulace trhů, ke které dochází, což vlastně způsobuje intenzivnější konkurenci v některých eh, evropských zemích, přestože spotřeba eh, zůstává uzavřena, nebo některé trhy zůstávají uzavřené našim produktům. Jsou zde určité fitosanitární překážky a také celní překážky, což omezuje přístup evropskému eh, ovoci a zelenině na tyto trhu, aniž by komise skutečně v tomto něco dělala, protože je potřeba požadovat reciproční opatření v oblasti zemědělské politiky, tedy čerstvé produkty, představují velkou část příjmů tohoto trhu a to souvisí s přímými platbami. Některé členské státy mají možnost zahrnout eh, toto odvětví do režimu přímých plateb, nicméně ve Španělsku tato situace směřuje spíše k vyloučení. Snažíme se pod koncentrovat spíše hospodářské pomoci Vytváří to souběžně určitou diskriminaci a také zkreslení vede to k nekalé konkurenci. Co se týká oblasti výzkumu, tak nejsou přímé vazby mezi oblasti výzkumu a zemědělskými producenty. Důsledkem této situace je to, že proces inovace není tak rychlý, jak by to bylo zapotřebí, pokud bychom skutečně sledovali realitu trhu. Můžeme si tedy klást otázky, co FEPEX navrhuje jako opatření. Zahajujeme určitý proces přeskumu eh, pěstitelského odvětví Evropské unie a z tohoto důvodu si myslíme, že musíme soustředit určitá opatření, která bych zde rád schrnul do čtyř oblastí. Jednak je, je to organizace odvětví, výzkum, obchodní politika a, organi- a výzkum a inovace. Jak je tomu s organizací odvětví? Samozřejmě pokud se týká producentů ovoce a zeleniny, to je před, pro nás priorita, abychom jim usnadňovali v realizaci jejich cílů a zejména pomáhali malým a středním podnikům. To samozřejmě rozšiřuje dimenzi, ale také zde dochází k soustředování nabídky. Navrhujeme, abychom v rámci reformy, která je zahájena, byla přijata opatření, která by nedocházela ke zneužívání moci a měli bychom se zejména soustředovat na zlepšení eh, pravidel tak, aby zde umožňovalo, umožňovala tato opatření stávajícím producentům obracet se na nové nové trhy, na nové členy, které by mohly zapojovat do jejich společenství. Dále bychom mohli také usnadňovat přístup nových členů a usnadňovat tedy jejich eh, ekonomickou činnost. Někde jsou zde určité překážky, když eh, se podnik, nové podniky chtějí etablovat na trhu. Samozřejmě investice je důležitá otázka, na tom závisí také konkurence a konkurenceschopnost a zejména dlouhodobost, udržitelnost hospodářských subjektů. Jsou zde různé otázky související s prodejem, s marketingem. Toto všechno je potřeba doplňovat a nemůžeme se snažit nahradit investice, toto investicemi do provozu. Domnívám se, že je zde riziko, že bychom příliš soustředili operativní eh, programy na některé cíle, které jsou možná chybné nebo nejsou zcela správné. Pokud se týká obchodní politiky, tak si myslím, že reciprocita ve fitosanitární oblasti je prvořada a potom zavádění také eh, politiky efektivních cen. Domnívám se, že je nezbytné, abychom skutečně považovali reciprocitu pro dovozy a vývozy ve fitosanitární oblasti. Co se týká je potřeba také zaměřovat se na boj proti chorobám. Je mnoho třetích zemí, které požadují od provozu z Evropské unie, eh, stanovují celou řadu požadavků ve fitosanitární oblasti a zatímco my nepožadujeme stejná kritéria, která musí být zase dodržována při importu do Evropské unie. Je potřeba, aby importované produkty do Evropské unie dodržovaly stejné normy v oblasti fitosanitární, ale také v oblasti životního prostředí. Tímto bychom se mohli vyhnout dovozu různých chorob, protože které potom působí podstatné škody v zemědělském oblast odvětví. Co se týká obchodní oblasti, tak nesmíme také zapomínat na to, že Evropská unie je jedním z prvních dovozců ovoce a zeleniny. Takže celní cla, celní poplatky vztahující se na uh, Eh, odvětví zemědělství nejsou stejné jako v ostatních odvětvích a někdy tato cla byla zrušena v rámci obchodních dohod, která, byla, která podepsala Evropská unie s celou řadou třetích zemí. Důsledkem toho je to, že zavádění režimu efektivních cen je základním prvkem pro to, aby se nezhroutil trh Evropské unie právě z důvodu importu za velmi nízké dumpingové ceny. Dále bych se chtěla zmínit o výzkumu a, vý... a inovacích. Je nezbytné mít přímé vztahy mezi producenty a výzkumem, které by byly se umožňovaly dosahovat zásadního pokroku v mnoha prioritních osách. Je samozřejmě důležité zaměřovat se na molekulární markery, aby se zlepšovaly eh, vlastnosti ovoce, zeleniny, okurek, například melounů, rajčat, ale také zaměřit se na vývoj nových eh, druhů ovoce, zejména tropického ovoce, potom se zaměřovat na červené ovoce, jahody, zlepšovat organoleptické vlastnosti, výživové vlastnosti a také usnadňovat spotřebu tak, jak to požaduje trh. Také je důležité zaměřit se na řízení kvality naší produkce, zvýš, zvýšit efektivnost biologických kontrol, zaměřit se na boj proti chorobám jsou zde celé, je zde celá řada chorob, na které se musíme soustředit. Toto, na všechno to všechno by se měly zaměřit pravidla Evropské unie, tak aby producenti aby tam byla 0% reziduí těchto látek a aby to přispívalo k ekologické produkci. Je potřeba také zintenzivnit proces zlepšování efektivnosti vstupu, zejména co se týká vody, hnojiv, a potom také organic, používat více organických hnojiv na základě biomasy. Potom také eh, zlepšovat, použi, využívat používání informačních systémů a e, průmyslových zařízení ve sklenicích. Navrhovaná opatření, a tím se blížím ke svému závěru, mají za cíl posilovat eh, aktivitu v tomto odvětví ve Španělsku a v evropských zemích tím, že budeme směrovat hospodářské zdroje a e, činnost a produkci na vytváření pracovních míst. Toto by měl být cíl této politiky. Děkuji. Bardzo dziękuję. Jeśli pani poseł sprawozdawca pozwoli. Děkuji. Děkuji. Pokud dovolíte, tak myslím, že bychom měli vyslechnout všechny hosty a pak bude následovat diskuse. Teď poprosím o slovo pana Donáta Labate, který bude hovořit o budoucích strategiích a tržních možnostech, o revitalizaci trhu a bude hovořit z pohledu italských producentů. Prosím, máte slovo. Přeji vám všem krásný dobrý den. Rád bych začal citátem Seš to, co jíš. Myslím, že naše zdraví je skutečně nejvyšším statkem, který máme a musíme se o ně starat. Zdraví a zdravé jídlo spolu velice úzce souvisí. Nejde jenom o to potěšení z jídla, nejde o to že dobře pojíme, máme u toho dobrou společnost, ale jde i o naše ryze fyzické blaho. Jídlo je pohonou látkou našeho vozu. Potřebujeme čistý benzín, bezolovnatý, i pro naše děti. A v tomto smyslu pěstitelství hraje velice důležitou roli a bude hrát i v budoucnosti, protože Výživa bude stále kvalitnější, ovoce a zelenina budou stále mít větší podíl na naší výživě. Mění se poptávka, to jasně dokazuje statistika z celého světě, světa. Poptávka je zatím větší než nabídka. To souvisí nejenom s růstem populace, ale s tou stále rostoucí spotřebou na hlavu, hlavně v rozvojových zemích těchto zemích se ovoce a zelenina jí daleko víc než eh, třeba ty základní produkty, jako je obilí. Proto je nutné vnímat důležitost této části naší výživy. I výživová hodnota je vysoká. Na trhu zaznamenáváme velké změny. Máme hodně velkoobchodníků. Dříve jsme měli daleko větší množství maloobchodních sítí, malé řetězce supermarketů. Byly to všechno malé nebo střední podniky, které bohužel museli vyklidit pozici ve prospěch velkopodniků, které teď dominují na trhu. Máme velkou koncentraci poptávky. 80% připadá na velké supermarkety. To samozřejmě vyžaduje efektivní management prodeje. Celý odbyt, celá logistika je na to navázána. Všechno to vedlo k tomu, že dodavatelé, hlavní dodavatelé musí splňovat i mnohé další požadavky. Musíme na všech stupních mít na paměti internacionalizaci a globalizaci tohoto odvětví. Musíme se s ní nějak popasovat a musíme přitom být inovativní. Musíme počítat s tím, že růst bude pokračovat. Musíme se pokusit soustředit se na využití zdrojů je třeba využívat finančních prostředků tak, aby farmáři měli nové zdroje příjmů a je tedy nutné najít formy finanční podpory, které povedou k jistému autofinancování. K tomu patří mimo jiné věda a výzkum. Přímá podpora zemědělství by měla být rozšířena i na tyto podniky. Socioekonomická atraktivita. Myslím si, že je velmi důležité, aby tento živnostenský sektor byl podporován. A to i teď v době krize, kdy je ohrožena sociální soudržnost. Sklony k riziku jsou stále nižší. Lidé už nejsou ochotní podstupovat jakákoliv podnikatelská rizika. A to vede k tomu, že mladí lidé vůbec se nechtějí do, země, do pěstitelství a zahradnictví pouštět jako do uh, své výdělečné činnosti. Je třeba tento trend zvrátit. Mladí lidé musí do tohoto sektoru vstupovat. Samozřejmě, že k tomu bude potřeba silná specializace. Máme velké množství různých odrůd rostlin a produktů. To souvisí se zemědělstvím i s naší kulturou. Jsem hrdý na to, že pocházím z oblasti Apulie, jsem hrdý na tento svůj region. Máme skvělou půdu, slunce, vítr, moře, to jsou dominanty mého regionu. To jsou základní předpoklady pro velice specifickou výrobu, které máme, tak říkajíc, od přírody. Tady rostou rostliny, Roste tu ovoce, zelenina s výraznou chutí a i to je hodnota nejenom peníze, je věc, na kterou musíme myslet. Máme jednu možnost, jak čelit finanční krizi v našem sektoru. Potřebujeme čisté, zdravé, přírodní produkty, které dobře chutnají. Samozřejmě, že budeme potřebovat i příslušnou odbytovou síť. A tak se naše podniky organizují často vertikálně, tak aby výroba a odbyt byly spojeny. Máme úspěšný model, jak co se týká výrobních organizací, tak i metod organizace odbytu. Další důležitý aspekt je trvalá udržitelnost. To je do budoucna opravdu velká výzva. To neplatí jenom pro životní prostředí, ale platí to i pro hodnoty trvale udržitelné zaměstnanosti. Na to musíme myslet při vyjednávání s našimi partnery na celém světě. Konkrétně to znamená, že je třeba využít možnosti zaměstnávat v tomto odvětví daleko více žen. Staré a nové trhy máme více spotřebitelů než dříve, roste poptávka a proto naši producenti vyrábějí stále víc čerstvých produktů, které se dostávají na náš stůl. S ohledem na finanční krizi je to důležité, protože je to sektor, kde vznikají pracovní místa. Díky zemím skupiny BRICS kde je stále větší poptávka po ovoci a zelenině, se nám podařilo rozšířit eh, vývoz na střední a blízký východ. Můžeme vycházet z toho, že před sebou máme lepší budoucnost. To všechno není sen, to je realita. Za níž se skrývají konkrétní podniky a konkrétní lidé. Pár slov na závěr. Staré dilema mezi protekcionismem a liberalismem je překonané. Dnes máme právo, ale zároveň i povinnost vydat se na trh a na trhu se postarat o to, aby ryze finanční spekulace, které jsou nebezpečné, nebyly ani možné. Je třeba zabránit tomu, aby došlo k nějakým dominantním pozicím na trhu, tak aby se zamezilo manipulaci trhem. Zároveň je nutné dbát na to, aby se snižovala byrokratická zátěž. Potřebujeme více nových technologií, potřebujeme lepší manažerské vzdělání pro podnikatele, potřebujeme více podnikatelských iniciativ a potřebujeme výzkum a vývoj ve zcela konkrétních projektech, které potom také přinesou své plody. To tedy znamená, že potřebujeme opravdu dlouhodobou strategickou vizi, která bude reflektovat harmonickou akci a reakci je třeba přitom vědět, že každý zásah samozřejmě makroekonomicky žádné velké dopady mít nebude, ale přece jenom se může postarat o to, aby byla zaručena sociální soudržnost. To je pro nás, ale i pro budoucí generace velice důležité. Děkuji vám za pozornost. Děkuji srdečně teď dám slovo panu Siegfriedu Scholzovi, který zastupuje tento sektor v Německu. Je generálním tajemníkem Zentralverband Gartenbau ústředního svazu zahradnictví a bude tady dnes prezentovat své názory. Teď prosím pan Scholz. Pane předsedo, vážení členové zemědělského výboru Evropského parlamentu, vážené dámy a pánové, Eh, nejprve bych chtěl poděkovat za vaše pozvání. Eh, jsem rád, že mohu podat krátký přehled a nastínit vyhlídky eh, německého pěstitelského zahradnického sektoru. Myslím si, když to poměřujeme podle toho, co jsme právě slyšeli, tak vám podám takový diferencovanější, nastíním diferencovanější obraz zahradnictví, který určitě je charakterizován společenským ekonomickým vývojem, ale také tím, že je nutné se přizpůsobit konkurenci, kterou máme nejenom v Evropě, ale po celé Evropě v tomto sektoru výrobní orientace na trh, a tady toto bych chtěl zdůraznit, vždycky bylo podstatným pohonným motorem eh, celého tohoto eh, sektoru. Mám tady čtyři body, kterými bych vás chtěl seznámit. Je to krátký přehled ehm, ehm, různorodého charakteru tohoto sektoru v Německu. Ehm, jsou tady určité, je tady vývoj, šance, rizika, to je to, co bych vám chtěl ukázat, ale bude to taky pár vyhlídek do budoucna a požadavku a pak pár stanovících poznámek o významu tohoto sektoru a tady myslím se to bude krýt s tím, co s těmi výsledky předešlého. Chtěl jsem vám ukázat tento obrázek. Vidíte, že ovoce a zelenina určitě jsou klíčovou součástí eh, těchto produktů eh, zemědělských, ale jsou tady řezné eh, krajiny, jsou tady školky, keře. A tady máme širokou oblast okrasných rostlin, které pěstujeme v oblasti pěstitelské, zahradnické a myslím si, že to máme, tady máme i oblast malobchodu a služeb služeb. A tady e, zažíváme e, propojení, úzké propojení s oblastí výroby. A tím e, vznikají i propojení mezi výrobou, malobchodem, zahradnickými centry například, ale také pohřebním zahradnictvím. Toto je oblast, která je také velmi klíčová a má velký ekonomický Ehm, význam. Vidíte tady pěstitelský zahradnický sektor, který eh, tady vlastně, eh, tady máme používání zeleně ve městech a je to také součástí zahradnictví. Eh, máme tady další hesla jako pěstování rostlin a také sem, semen pěstování výsadba semen šlechtění. Důležité vidíme tady taková studie, kde jsou klastry. E, toto je aktuální výsledek z dubna tohoto roku ze Spolkového ministerstva pro výživu a zemědělství a ochranu spotřebitelů. Toto bylo v dubnu představeno. A tato studie v klastrech tady e, máme e, Tady toto bylo vypracováno institutem Braunschweigu a ukazuje nám to, že na jedné straně máme primární výrobu z květiny, rostliny, ovoce a zelenina, ale kolem tohoto eh, kruhu eh, máme celou řadu dalších eh, výkonů, aktivit, které můžeme přiřadit do oblasti pěstitelské a zahradnické. To je určitě i prvek, který nebývá dostatečně rozpoznán. Sice máte velkoplošné výroby ovoce a zeleniny, ale zatím se často skrývají různé struktury, které s tímto bezprostředně souvisejí. A to nám ukazuje taková tzv. klastrová studie kterou na jedné straně vypracovalo ministerstvo a to hraje také eh, svou eh, roli, mm, stejně tak v eh, oblasti, oblast školení, poradenská činnost, ale třeba když vzpomeneme na Velkou Británii, co se tam děje, tam je také oblast cestovního ruchu, protože bez zahradnictví by toto nebylo myslitelné. To vše s tímto souvisí. K významu této oblasti pár výsledků. Vidíte, že na poli Ehm, výroby čerstvé, pěstění čerstvé zeleniny. 1,8 miliard eur ehm, jsme investovali, toto je čerstvé ovoce, tady to bylo 400 milionů, ale u okrasných rostlin 1,5 milionů a ehm, u školek eh, asi 1,2 miliard. To znamená, základní klastr eh, zahrnuje zhruba 5 miliard eur které se točí jenom kolem výroby samotné. Ale když se podíváme ještě na zahradnický um, odborný sektor, a toto bych chtěl jasně ukázat tady, v této oblasti, máme výrobu a e, směsici se službami a také s obchodními aktivitami e, a v zásadě všechny tyto struktury tady nalezáme znovu. A pak zjistíte, e, že zahradnický podíl 45 miliard, pak tady máme hřbitovní zahradnictví a krajinotvorba, to je další částka, do dohromady 9 miliard a vidíme, že toto jsou dost důležité součásti. To znamená, toto je propojení celé této oblasti takže e, tu máme celou zahradnickou branži v klastru 16,8 miliard e, to dělá celkově. A na tomto vidíte, že, na, e, že to má veliký význam a k tomu ještě můžeme připočítat to, co se děje v oblasti zpracování, oblasti oblasti velkoobchodu. Jsou tady nadřazené oblasti a to všechno vyplývá z této klastrové studie. Když to všechno k tomu připočítáme, tak tady vidíte výsledek asi 87 miliard eur, které se točí kolem oblasti pěstitelské a zahranické. Dva aspekty s to souvisejí a týkají se eh, eh, rozvoje. Když se podíváme na poptávku a na demografický vývoj, tak eh, vidíme, že celková poptávka po zahraničních produktech a službách je vysoká a roste. I když je to rozdílné. Eh, vždycky tady máme různé eh, eh, oblasti, které zohledňujeme, ale demografická nebo se změny změní chování spotřebitelů. O tom jsme přesvědčeni. Orientace po hodnotách, to bude taková hodnota trvale udržitelná, ale stejně tak jsou tu regionální výrobky, lokální výroba dostane další šanci, protože vidíme, že místní výroba eh, zase získává další hodnotu, nebo se jí přisuzuje velký význam i v eh, maloobchodu. Povědomí o kvalitě, to nadále poroste. Tady si myslím, že vyvíjíme velké úsilí na tomto poli, ale také rostoucí eh, tato generace bude hodně sázet na eh, zdraví, správnou výživu, ale také životní prostředí, které nás obklopuje. A proto i eh, celá oblast těchto rostlin, dřevin, keřin, keř, keřů a podobně. A ze stejného důvodu i služby v zahradnickém sektoru budou velice silně poptávány. Požadavky, to jsme slyšeli v posledním příspěvku, požadavky eh, kompetentních dorostů a eh, kvalifikovaných silách také poroste, to pocítíme, ale i eh, jako větší kompetenci v oblasti služeb a tím i mechanizace v zahradnictví bude důležitá, bude poskytovat do budoucna další pracovní příležitosti a to na všech polích a tím se stává důležitým prvkem při rozvoji venkovských mm, regionů. Druhý prvek týkající se e, rozvoje jsou šance, rizika, situace v oblasti konkurence. Tady e, vidíme, že jsou tu e, stále, je tu stále více podniků, které se soustředují na obchod, pak jsou tady ovšem stále větší moc slevových obchodů a supermarketů. A z toho mohou vyplynout velké problémy v jednotlivých podnicích. A to vedlo eh, k tomu, že změna struktury v tomto sektoru je obrovská. Já to mohu ukázat na příkladu okrasných eh, rostlin. Eh, za posledních deset let jsme tady měli pokles ve výrobě. Počet podniků výrobních poklesl z, mm, o, o 22 zhruba. Takže tady máme obrovskou změnu struktur eh, ve směru větším výrobním jednotkám. Eh, stále se expanduje, výroba má být stále nákladové výhodnější a to vede k vzniku větších výrobních jednotek, které budou schopny více investovat. A pak eh, to má za důsledek racionalizační procesy. Ale eh, zároveň tady pozorujeme eh, reakce a i šance pro menší podniky. Nejenom v jednotlivých místech trhu, ale když se podíváme, že po celé Evropě máme asi 35 procent produktů nebo zboží, které jdou přes výrobce, tak vidíte, 65% jde jinými kanály a to platí i pro Německo. Tady máme jiné obchodní kanály pro eh, jiné výrobky, třeba ovoce a zelenina, ale také okrasné keře a rostliny. A toto eh, nesmíme zapomenout. Tady musíme utvářet celkovou politiku, eh, která se bude použi, pomůže také výrobcům. To znamená vysoké požadavky na podniky, tak aby nebyly znevýhodněny v podporách, ale naopak, aby byl podpořen regionální vývoj. Co můžete udělat vy? co můžete, co očekáváme z Evropy. Podpora trvalého udržitelného rozvoje, programy, které s tím souvisejí, heslo eh, eficientnou účinnost zdrojů, eh, bezpečné zásobování energií eh, a vytváření přemusovacích technologií, ale pak je tady ještě příklad pro eh, takzvané mine uses. Tady v oblasti, tady máme určité ukazatele, je tady před námi velký problém eh, ve všech vyrábějících eh, oblastech a sice nejenom tady. Tady myslím, že je zapotřebí konkrétního plánu, abychom docílili takových výsledků, které prospějí všem výrobním podnikům. Pak téma výzkum, inovace, to už zaznělo tady od kolegů. Myslím si, že tady máme další potřebu Ehm, abychom posílili Evropský inovační program, ten by nám mohl pomoci, k tomu máme příklady v Německu a tak to bude možné realizovat ehm, posilování ehm, odbytu Toto je důležité eh, heslo, ale měli bychom být obezřetní, abychom eh, výrobní organizace posilovali v jejich eh, pozici a na trhu. Ale zároveň nesmíme zapomínat na to, že musíme posilovat i odbyt, prodej. Musíme vytvářet prvky, které budou užitečné pro ostatní podniky. A to je právě toto posílení odbytu prodeje je důležitým prvkem. To máme prvky v druhém pilíři, když mluvíme o regionálním rozvoji těchto podniků. Proto je musíme v tomto smyslu posílit. Investiční dotační programy, to bylo další eh, téma, eh, velké téma i pro malé podniky. A ehm, eh, například nařízení o výsadbě semen a také téma byrokracie, to je něco, co je důležité pro naše malé pěstitele a ještě bych rád udělal pár srovnujících pozmínek. Ekonomický vývoj pěstitelství zahrnictví bývá často podceňován. 35 eh, celkové rostlinné výroby to dělá v zemědělství a 1 z toho připadá eh, těchto ploch na zahraničí. Výživa, eh, to je něco, co bychom dále měli podporovat. Máme tady i školní programy, tak abychom přitáhli i mladé lidi, aby se soustředovali na zdravou výživu dobrý pocit. Toto můžeme ale vytvořit v případě rostlin a celého prostředí, které obklopuje a myslím si, že tady bych mohl poukázat také na kulturní e, prostředí. Rostliny mají také kulturní hodnotu a e, až budete předkládat přílohu o e, daně z přené hodnoty, nesmíme zapomínat, že, hodno, že rostliny také představují určitou kulturní hodnotu, která bychom měli zohlednit i trošku z daňového hlediska. Takže zelená města, vzduch, mm, mm, kvalita vzduchu, to jsou všechno důležité prvky, na které bychom neměli zapomínat. Tady mm, vidíte prvky eh, Anton Frolar a tady máme informační systém Hotigate a myslím si, eh, že už bylo dnes řečeno, že to představuje problém. Sice vědecké problémy měly být eh, pozvednuty na úroveň praxe. Pokud se nám to podaří, tady máme takový příklad už 10 let, kdy čerpáme přímo eh, z této eh, praxe pro oblast ovoce, zeleniny a jiné oblasti. Získáváme informace a mm, tohoto se účastní téměř všichni aktéři, vědci a podobně. Dámy a pánové, trvale udržitelný a energeticky účinná produkce. Toto, myslím, je prioritou pro naše příští úkoly a myslím si, že německý pěstitelský sektor se při veškeré konkurenci, před kterou stojí, na toto připravuje a snaží se přizpůsobit tomuto diferencovému vývoji. Děkuji vám za pozornost a jsem k dispozici pro případné dotazy. Panią poseł sprawozdawcę poprosimy o zabranie głosu. Tak, teď prosím naše zpravodaje, naši paní zpravodajku, aby učinila určité závěry, ale vlastně možná ještě předtím je čas pro otázky a odpovědi. První, kdo se hlásí, paní Garcia, máte slovo, prosím. He entendido que los intérpretes decían la señora García <laughs> y la señora García En fin. Eh... Děkuji, že jste mi dal slovo. Chci nejdřív poděkovat všem řečníkům za to, že k nám přišli. Zastupujete sektor, který je důležitý pro celou Evropskou unii, ale pro mou zemi, pro Španělsko, je to sektor zásadně důležitý. Naše produkce na severu i uprostřed, i na jihu země, na středozemním pobřeží, pro nás je to sektor hrozně důležitý. Je mi líto, že jsem tu nemohla být od samého počátku. Byla jsem v petičním výboru, kde se řešila žádost jednoho petenta, kdy se jedná o region s rozvinutým pěstitelstvím bankovním sektorem a je mi líto, že tito petenti mají problém, protože pro zavodňování se tam předpokládá využívání řeky Rio Ebro. Z toho, co jsem slyšela, mám pocit, že je největší výzva je to, jak budeme čelit krizím. Pokles výroby, otázky pojištění, ale především ústup z trhu, to patří k tomu balíčku zvládání krize. To všechno jsou naše velké výzvy. Platby očkodnění za tržní ceny budou nutné, stejně tak opatření, kdy bude možno vyvolat určitý alarm v případě krize. Nedávno jsme viděli, vznikl společný dokument, že pěstitelé se družili, je třeba postupovat transparentně s ohledem na potřeby trhu. Je možno posilovat producentské organizace, vyjasnit normy konkurenceschopnosti. My ve Španělsku máme problém s monopolním úřadem v oblasti zemědělství a ustanovení dovozních cen nám dělá starosti. Pracovala jsem s kolegy na těchto dovozních cenách a měli jsme s tím problémy už v minulosti Doufali jsme, že pomocí agrární reformy nebo reformy dovozních cen najdeme řešení této problematiky. Tady jsme tedy vkládali velké naděje do agrární reformy, aby v budoucnosti už tomu bylo tak, že nebudeme znevýhodňováni. K ekologickým otázkám. Evropská unie je tady poněkud nepružná. Omezují se účinné látky, tak jak to zastával výbor pro životní prostředí a jak s tím přišel i na plénum. Myslím, že to vedlo k určitému ohrožení tohoto sektoru. Je třeba, abychom tady vystupovali daleko jasněji my se domníváme, že tady je ten sektor poněkud bezbraný. Paní Ajuzova, Ajuzo na to opakovaně upozorňuje. Fitosanitární opatření. Tady jsem slyšela velice důležitou věc a sice kdy komise konečně začne věnovat dostatečnou pozornost vzájemnosti kterou některé státy jako Brazílie nebo Spojené státy požadují od nás. Málo kdy se stane, že bychom měli rok, kdy se na komisi z těchto třetích zemí nikdo neobrátí. Ale Děláme to starost. Tyto třetí země, Brazílie a Spojené státy, především se teď obrátily na komisi v souvislosti s produkcí z dalších zemí, třeba Jižní Afriky. A to všechno by v Unii mohlo vyvolat obtíže, protože nemáme pro tato témata nějaké omezení. Měli bychom si konečně na to posvítit. Je třeba se bránit proti těm, nemocem, které je k nám možno zavést, zavlet ze třetích zemí, pak nemůžeme používat určité účinné látky, které jsme si sami zapověděli. To je opravdu začarovaný kruh a řešení v tuto chvíli žádné nevidím. Poslední bod. Regulace ve vztahu ke třetím zemím. Jednotný tržní řád, který zastává pan Dantan, se týká i minimálních požadavků na třetí zemi v souvislosti s obchodními úmluvami. Teď vyjednáváme se Spojenými státy. Tady se jedná o chráněný geografický název a na to musíme být velice opatrní. Musí to platit při jednání se třetími státy, třeba jako je teď jednání se Spojenými státy. To je důležitá věc, o které se jedná a je třeba, aby požadavky i pěstitelského sektoru nebyly přehlíženy. Děkuji. Děkuji vám. Teď paní Ajuso, máte slovo. Sí. <clears throat> Muchas gracias, señor presidente. Ano, děkuji, pane předsedající nějak jsem nerozeznala, že jste tedy řekl mé jméno. Nicméně děku, chtěla bych poděkovat všem přednášejícím, kteří nám zde vysvětlili, jaká je situace v odvětví zahradnictví a pěstitelství v jejich zemích. Já jsem stínovou zpravodajkou u této zprávy. Tato zpráva byla zpracována zejména právě pro oblast ovoce a zeleniny. A to, co všechno to, co jste řekli, je pro mě velice užitečné. I když Samozřejmě máme hodně kontaktu se zástupci odvětví, takže jsme pravidelně informováni. Nebudu opakovat to, co řekla Estel, souhlasím v podstatě se vším, co zde řekla. A pokud se a nicméně se zase dostávám k té vzájemnosti, k reciprocitě. A pokud jde o životní prostředí a fitosanitární opatření, to je opravdu něco, v čem bychom měli apelovat na Evropskou komisi. Výbor pro životní prostředí, jehož jsem členkou, má velké problémy s tím, aby byl vyslyšen. Uh, a co se působí to velké škody odvět pěstitelskému odvětví, když si vezmeme v úvahu ta opatření. A já bych chtěla vidět nějaké lepší návrhy z Evropské komise. Když skutečně dojde k takovémuto zákazu, tak to má hrozné následky. Jde to nad rámec dávek, které jsou přípustné jakožto minimální dávky. A naopak se nic nepožaduje od těch druhých zemí. To je podle mě ta nejzásadnější věc zejména v eh, zemích eh, jižní, v jižních zemích jsou zase určité škodliviny, které nejsou v severních zemích a není povoleno používat některé přípravky, které jsou opravdu naprosto zásadního významu. A proto je zde potom riziko, že to skutečně závazně, záva, závažně poškodí naši eh, produkci. Dále, pokud se týká výzkumu a pro kontaktu s odvětvím, tak zde zcela souhlasím s tím, co zaznělo výzkum v zemědělství. Já jsem 20 let pracovala v této oblasti, měla jsem vždy velmi dobré kontakty se zástupci eh, odvětví, s provozovateli skleníku a tak dále. Ano, někteří věci jsou motivováni, ale celé odvětví vlastně musí mít možnost obracet se na výzkumná střediska, říci například, ano, tady máme problém, byli bychom rádi, kdybyste na tomto pracovali. Je špatné někdy čekat na ty druhé, na to, až nějaká řešení budou budou nabídnuta, ale opravdu vyložit, potřeba vyložit ty problémy na stůl. Dále, co se týká dotací na hektar. Vím, že to existuje v některých zemích, ve Španělsku například se o tom hovoří. Hovoří tedy o tom, že budou určité stropy týkající se nepřímých pomocí, zejména pomoci při transformaci zemědělské produkce. A já bych tedy se zeptala těch produc- výrobců, produ- pěstitelů ovoce a zeleniny, co je pro ně nejdůležitější. Platba na hektar, dále způsobila plocha, nebo nebyl by lepší nějaký rež, režim operativního fondu, který by skutečně pomohl tomuto odvětví. Pokud se všechno bude orientovat na společnou zemědělskou politiku, tak se můžeme můžeme dočkat, že to by mohlo výrazně ohrozit odvětví. To, co potřebuje odvětví, to není ani tak dotace nebo pomoc na hektar, alespoň podle mého názoru. Samozřejmě je to můj názor, pokud máte jiný názor, tak ho můžete vyjádřit, takže není to ani tak pomoc na hektar, hektar, ale spíše, aby zemědělští producenti získali prostředky pro to, aby se mohli modernizovat a aby byli konkurenceschopnější. Takže toto je otázka, kterou zde kladu. Děkuji. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią poseł Rodust. Děkuji. Paní Rodust, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chciałabym bych také všem čtyřem poděkovat. Já osobně jsem pochopila vaše prezentace tak, že tak negativní, jak to řekla moje předřečnice, to zase není, nebo nevyznělo to tak. Eh, vy vidíte eh, tento sektor jako sektor, eh, kde se vyplatí pracovat, vyplatí se o něho zasadit a určitě tady určité potíže existují, ale konec konců to je skvělé pole pro naše aktivity a doufám, že se nám podaří najít společná řešení. Vy jste o tom také mluvili od vás všech čtyř jsem eh, slyšela, že požadujete to, aby výzkum a vývoj se stal důležitým eh, tématem. Myslím si, že tady máte naprosto pravdu. V celé Evropě máme dobré univerzity, eh, které bádají i ve vaší oblasti a přicházejí s dobrými nápady. A eh, docílit tady propojení a možná i přemostěvací technologie tady zorganizovat, to považuji za obzvláště důležité a eh, krátce bych o tom chtěla něco říci. Před nedávnem jsem eh, si nechala předložit eh, takový mm, systém, akvaponický systém jednou univerzitou v Berlíně a musím k tomu ještě dodat, eh, že jsem nejenom zodpovědná za oblast zemědělství, ale také rybolovu. A tento akvaponický systém považuji za nesmírně zajímavou věc. Zajímalo by mě, jak vy jako odborníci nahlížíte na tento systém, jak ho posuzujete a jestli v něm vidíte potenciál pro pěstitelský sektor. V případě tohoto akvaponického systému se jedná o kombinované eh, pěstění eh, sladkovodních ryb eh, v akvakultuře na straně jedné a zeleniny v takovém skleníku na straně druhé. A toto vše se odehrává v uzavřeném cyklu. K tomuto dochází tedy v pěstění, pak v skleníku voda se zařízení akvakulturního se mechanicky a biologicky zpracovává a v případě potřeby dodává rostlinám bolu s mm, eh, uvolněnými živinami se pak voda eh, odebírá z rostlin, kondenzovaná voda eh, z rostlin je extrahována a opět přiváděna, předávána akvakulturnímu zařízením. Tento systém zmenšuje spotřebu, denní spotřebu vody, kterou vám připadá ve vašich sklenicích a energie, které je zapotřebí pro tento proces, může být třeba mm, eh, využita pro fotovoltaické eh, zařízení. Tato energie může být získána fotovoltaickým zařízením nebo malými elektrárnami. Tento systém je trvalodržitelný systém, mm, eh, výroba potravin probíhá lokálně. Všichni čtyři jste tady velmi jasně řekli, že prvek regionality by měl být podpořen a to by právě bylo možné docílit pomocí tohoto systému. A navíc se jedná o téměř uzavřený cyklus který vlastně funguje bez potřeby vody a bez vypouštění CO2, bez hnojiv, bez antibiotik, které se dostávají pak rybám. Pro mě jako lajčku to zní velice zajímavě a myslím si, že je to e, dobrý systém a ráda bych od vás slyšela vaše zhodnocení, protože taky věřím, že tento systém je dobrý pro malé a střední podniky. Dva podniky jsem se prohlídla, kde už to tak funguje a jsou to dva různé, dvě různé zdroje příjmů, ale pro ty, kteří provozují tyto podniky, je to něco na nejvýš zajímavé. Na jedné straně se pěstuje zelenina, prodává a na straně druhé tady se provozuje nebo posiluje akvakultura. Děkuji. Bardzo dziękuję. Poproszę o zabranie głosu panią poseł. A teď paní Reimers, máte slovo. Děkuji. Chci poděkovat všem řečníkům za jejich bohaté informativní příspěvky. Slyšela jsem určité rozdíly v Británii. Pěstitelský sektor mm, jde dolů, upadá, na druhou stranu jinde je na postupu, to znamená, že ty producentské organizace mohou být uh, krok správným směrem, ale je třeba dbát na to, aby žádná z nich nebyla dominantní na trhu, protože pak by ty podniky byly pod určitým tlakem deformujícím trh. Jde tedy o to najít rovnováhu. Zajímavé také bylo, že ovoce a zelenina v souvislosti s okrasnými rostlinami mohou mít určitou přemostovací funkci pro populaci. Lidé tím získají užší vztah k přírodě než prostřednictvím jiných zemědělských produktů, protože jsou to věci, které můžete mít a zažívat každý den doma. Myslím, že změna druhého pilíře by k tomu měla přihlížet, tak aby byly programy, které je mohou podporovat. Já bych ráda věděla, když teď máme před sebou ten velký balíček související s osivem, co je důležité, na co by se mělo dbát z pohledu pěstitelství a zahradnictví. To je přece jenom jiný pohled než pohled ryze zemědělský. A co se týká managementu zdraví, na co tady dávat pozor? Tady by mě zajímalo, jak vidíte problém s karanténou, a jak to vidíte, když podnik jako první ohlásí nějaký výskyt, nese plně tu finanční škodu. Myslím, že není vlastně pojistka, která by to pokryla. A tady potřebujeme určitou pomoc, aby ty podniky nebyly pak potrestány tím, že zkrachují. Je třeba hledat možnosti, jak těmhle podnikům pomoci. Právě když se včas ohlásí problémy, tím spíš se ty choroby mohou vymítit nebo zabránit jejich rozšíření. Jinak hrozí riziko, že se to rozšíří po celém sektoru a utrpí celý sektor. Tady by mě zajímalo, jak vy to vidíte. Děkuji. Bardzo děkuji, prosím, pana posl. Děkuji. Teď pan Hausling. Já, tři konkrétně. Mám tři konkrétní otázky. Zástupce Německa to zmínil. Otázka osiv a právních předpisů. Řekl jste, že je to byrokratické. Slibujete si od reformy nějaké zlepšení nebo vám to nestačí, že jste pojímáni jako takový, taková malá oblast trhu? Co se týká udržitelnosti a lepší ochrany životního prostředí, to bylo pro vás důležité pro všechny, ale tady jsem trochu kritický, hlavně vůči britskému zástupci, když řík, hovořil o těch neonikotinoidech a jejich ideologické podmíněnosti. Vidíte nějakou senzibilitu své oblasti pro využití chemikálií? Budu-li kacířský, tak řeknu, že je stále ještě moc případů, kdy se překračují mezní hodnoty, to znamená, chemie se využívá víc než hojně. A to nevždy za to mohou ty zahrádkáři, ale tlak, který v tom odvětví obecně panuje. Ale Vnímá ten sektor vůbec tento problém a má za cíl snižovat využití chemických látek? A třetí otázka, okrasné rostliny, květiny, to se stále více pěstuje ve třetím světě které pěstují za podmínek, které jsou s evropskými nesrovnatelné. Co se týká využití chemie, využití pracovních sil, tak to je opatrně řečeno neudržitelný přístup. Třeba ta situace kolem růží, které se nakonec do Evropy zpět je fakt opravdu neudržitelná. Ten problém by se měl nějak zvládnout. Evropská unie by na to měla hledat a hlavně nacházet odpovědi, aby to nebylo na úkor zdraví pracovníků ze třetích zemí. Bardzo proszę, pan Děkuji, pan Marto, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji řečníkům za jejich zajímavé prezentace. Souhlasím v zásadě s tím, co bylo řečeno zejména španělskými kolegy a chtěl bych se zaměřit na dvě konkrétní otázky když hovoříme o budoucnosti zahradnictví, a těžko o tom můžeme hovořit, pokud nedá, neposkytneme prostředky pro zajištění této budoucnosti. Kdy, pokud, a pokud jednak v právní oblasti a pokud se nebude uplatňovat to, co již bylo dohodnuto. Jedna věc je teorie, velká prohlášení, ale něco jiného je ta každodenní praxe, každodenní práce v tom, lidí v tomto odvětví, kteří narážejí na problémy a producenti vidí tu budoucnost spíše negativně. Jeden příklad, rajč, rajčata. Je to odvětví, které je velice důležité například na Kanárských ostrovech a prochází špatným obdobím. Pokud nebudeme hovořit o opatřeních, tak budoucnost tohoto oboru je opravdu ohrošena. Hovoří se zde o vzájemnosti, když jsou nějaké dohody, které se uzavřou, tak je také ještě potřeba, aby byly oboustranně do, dodržovány stanovila, stanovily se určité kvóty, určitá množujeme je ceny vstupu. Ano, alespoň pokusili jsme se zlepšit tím a z, tento režim, ale do jaké míry tento režim zaručuje, že skutečně budeme, se bude dodržovat to, co bude dohodnuto. A potom je, jaká opatření evropských institucí nám zajistí, že tyto dohody budou dodržovány. Ano, jsou zde prohlášení o budoucnosti zahradnictví, ano, ale pokud konkrétně v každodenním praxi se nezajistí a nebudou se dodržovat ta kritéria, která jsou schválena, tak těžko se může vůbec hovořit o budoucnosti tohoto odvětví. A je zde ještě samozřejmě něco dalšího, je potřeba chránit naši vlastní produkty. Vypovědí. Ano, děkuji. Já prosím řečníky o krátkou odpověď na tyto otázky. Možná ve stejném pořadí, jak jste přednesli své prezentace, takže pan Snell má slovo nejprve. Já bych velmi stručně chtěl zareagovat na to, co řekli mi spoluobčané byl, zazněla zde otázka o nějakých operativních provozních fondech a potom o přímých platbách, dotacích na hektar. Odpověď je velice jednoduchá. Jsou to oba dva typy opatření, protože ty operativní programy jsou velice důležité pro producenty. Já jsem to vlastně už ve svém příspěvku řekl, že cílíme zejména na investice, které umožňují inovovat, zvyšovat konkurenceschopnost našich producentů na trhu. Ale dále zde máme tu novou společnou zemědělskou politiku. Zde hovoříme o tom principu, že do přímých plateb můžeme zahrnout také ovoce a zeleninu. Ale zde vyvstává určitý problém, protože je konkurence mezi jednotlivými členskými státy. A co se stane, pokud bychom Například eh, ve Španělsku nedostávali tyto dotace na ovoce a zeleninu, ale například v jiných eh, zemích Evropské unie by tyto přímé dotace byly. Takže zde by docházelo k velmi velké nekalé konkurenci. To je, ten, to je to, co k tomu mohu říci. Děkuji. Um, <coughs> ano, já ani nemohu začít s komentováním eh, mm, eh, všeho toho, co bylo řečeno kolem eh, vody, rybolovu, zeleniny a podobně, ale určitě to zní jako skvělý nápad. Ochrana mm, plodin, používání chemických prostředků. Já si myslím, že v Velké Británii toho používáme stále méně, stále méně produktů. Používáme je pouze tehdy, když je to absolutně nezbytně nutné. Mm, máme tady systém řízení a do kontroly těchto pesticidů a jde nám o to, abychom měli skutečně bezpečné zeleninu v Evropě a myslím si, že bychom skutečně neměli eh, se zbavovat vědeckých poznatků v tomto. Je bylo zajímavé poslouchat eh, všechny ostatní řečníky, protože my jsme vlastně všichni měli dosti podobné aspekty, kde jsme se věnovali a jde tady o, hlavně šlo o lokální a regionální vývoj, toto je velké téma a také dodavatelské řetězce za otázky s tím spojené. Všichni mluvili o dodavatelském řetězci, vývoj, výzkum, to jsou velká témata a také e, otázka klimatu, to je tématem všude po Evropě a určitě to bude i velkým faktorem, budeme se tomu věnovat. Ale myslím si, že největší poselství, které jsem slyšel, když jsem poslouchal e, kolegům, a říkal jsem to také

my jsme velice, budeme velice důležitým eh, sektorem. Tento sektor je ovšem někdy podceňován a mm, eh, nebývá dostatečně podporován. Eh, musíme ho i nadále podporovat. Musíme stále více jíst zdravé zeleninu a mm, ovoce. Po celé Evropě mm, by mělo dojít k zavýšení nespotřeby. Určitě by z toho profitovalo celé naše obyvatelstvo po celé Evropě a napomohlo by to také našim pěstitelům. Takže toto je velké poselství, které bych tady dnes chtěl zanechat. Děkuji. A pan eh, Batte. Um, ano, to byla velice zajímavá uh, diskuse. A myslím, že to byly podobné aspekty, o kterých jsme hovořili. Slyšeli jsme podobné otázky, podobná možná řešení, jako kdybychom se byli předtím um, um, rozdělili jednotlivé tematické oblasti. Uh, Španělská poslankyně řekla něco o dotacích a měli na toto odpovědět. Myslím si, že je nepřípustné mm, teď rozdávat tyto dotace jenom mm, po kapkách. To by dokonce mohlo být škodlivý mm, vliv na trh, mohlo by to být zkreslující efekty, zvláště v případě silných, zdravých podniků. Bude velmi E, klíčové, aby se z toho stal skutečný e, nástroj. Třeba jen taková e, banka, nejenom obchodní banka, ale nějaká finanční banka, která bude podpořena Evropou. Potřebujeme větší soudržnost. Financující banka, která bude financovat dotace, kde se to nebude rozdávat po kopkách. A pak by mohlo vzniknout tento, tato klasická pozitivní spirála. A pokud tady hovořím příliš ekonomicky orientovaně, tak mi to musíte prosím prominout, ale tato pozitivní spirála, tou myslím takovou situaci, situaci, strašnou situaci, v které teď eh, se nacházíme v Itálii. Eh, tam třeba eh, v podnicích to vypadá tak, že se znovu odhaluje zemědělství jako ona velká šance. Tady potřebujeme šan, investice, které povedou větší zaměstnanosti a to může také přispět většímu blahobytu. Ale blahobyt neznamená jenom to, že se daří dobře tělu a duši, ale znamená to i blahobyt celé společnosti. A pak ještě krátce něco k dalším příspěvkům, které byly pro mě všechny velice zajímavé. Otázka trvalé udržitelnosti nebo udržitelnosti. Tady jsem, přemýšlím o této věci. Máme pouze jeden svět a je naším eh, závazkem a naším úkolem eh, tento svět ochránit a zachovat. Eh, už tady bylo docíleno obrovského pokroku. I v případě používání hnojiv a všeho toho, co může naše životní prostředí ovlivnit negativně a poškodit. E, to musí také v souladu s používáním integrovaných energetických systémů, mluvíme o čisté energii, slunce, vítr a podobně. Proto chci ještě jednou poděkovat za vaši ochotu e, mě naslouchat e, a děkuji vám, že jsem byl pozván na toto zajímavé slyšení. Děkuji a teď pan Scholz má slovo. Äh, Rád bych začal tou otázkou na fitocární opatření a jejich vzájemnost. To my zcela podporujeme, to požadujeme. Teď vidíme, máme situaci eh, se vztahu s Ruskem a vidíme, že dochází k omezení obchodu tam, kde to není nutné. To, co říkala španělská kolegyně, na to bych reagoval takto. Ano, jednání s výborem pro životní prostředí, co se týká vzájemného uznávání těch minor uses, to můžeme jenom podpořit. Ano, aby došlo k urychlení výměny, tak abychom i tady mohli přistupovat šetrně, tak abychom minimalizovali rizika pro ostatní eh, oblasti Myslím, že mohu říct jednoznačně ano, víme o tom problému, jde o snižování rizik, ale není to možné směřovat k tomu, aby se to snížilo na nulo. To prostě nejde. My už léta se snažíme dosáhnout toho, diskutujeme s ekologickými svazy, aby se vyvinulo to povědomí o tom. Bylo by důležité, kdybyste nám pomohli, jak přistupovat k těm malým kulturám u nás. Paní Rodost, ten akvaponický systém zahradnictví vždycky bylo otevřené kombinacím. Novinky, které je možno spolu kombinovat. Snazil jsem se to prezentovat tak, že i v Německu my chceme kombinovat. Když s obchodem ano, proč ne jinak? Uzavřené systémy to známe už dlouho. Známe to kolegové v Holandsku, v Dánsku to využívají uzavřený systém a druhá výroba, to je bez pochyby velice dobrá nová myšlenka. Paní Reimer, přihlížení k problematice OSIF. Myslím, a to pan Heusling také se na to ptal, kdybychom zajistili ochranu pěstitelů v té formě, že stávající druhy budou znovu využívány, tak bychom splnili to, co mnohé malé střední podniky si zaslouží. Druhá věc, a tady malé a střední podniky mají určitě obavu, že se s tím bude pojít velká byrokracie. To je vždycky velká obava, která je v pozadí, že se jí prostě nepodaří tu byrokracie omezit. Tady bychom měli o tom ještě hovořit, zda by se případně něco nedalo udělat. Teď ta karanténa a škůdci, to je základní problém. Co se týká změny klimatu, tak stále více se to objevuje i na severu. Více než v minulosti. Máme problémy, nemáme cestu, jak se tomu vyhnout a může to přitom ohrozit existenci. Měl by existovat nějaký krizový fond, který by v takových případech eh, byl oporou a podporou, aby firmy nebyly ohroženy ve své další existenci. A teď eh, pěstování okrasných rostlin ve třetím světě. Myslím, že tady by se dalo postupovat pod heslem fair trade, aby se respektovaly i sociální aspekty, ale máte pravdu, když vidím standardy v Holandsku, v Dánsku a v jiných zemích, i u nás, tak eh, my bychom si bez pochyby přáli, aby dovozci ve třetích zemích to také dodržovali, nejenom ti, kdo chovají zvířata, ale i právě v oblasti okrasných rostlin by bylo třeba dosáhnout jednotných kvalitativních standardů. Děkuji. Děkuji vám za vaše zajímavé prezentace. Teď bych rád dal šanci paní zpravodajce, aby to uzavřela. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to bylo fascinující dopoledne. Chci poděkovat všem řečníkům za všechno, co si pro nás připravili. Já se pokusím, aby naše zpráva byla vyvážená a těším se na to, že budu spolupracovat s stínovým zpravodajem tak, aby vzniklo něco, co skutečně pěstitelství posune dopředu. Máme tady určité věci, které jsou pro mě velmi důležité. Stručně je schrnu. Za prvé, převod výsledků vědy a výzkumu do praxe, tak aby se ta propast mezi vědou a efektem v reálu uzavřela. To je důležitá věc. Další oblast o níž si myslím, že je velice důležitá, hlavně ve Spojeném království, a to je o to, jak se z pěstitelství dá udělat něco, co bude atraktivní pro mladé lidi. Mnohé příklady, když se podíváte, tak mnoho lidí to dělá, protože nemá dělat, co jiného by dělali. A to je vlastně tragédie, protože by to mohla být velice zajímavá profesní alternativa. Já bych si hrozně přála, abychom na evropské úrovni udělali něco, abychom tohle podpořili, aby ten sektor byl skutečně perspektivní pro mladé lidi a jejich profesi. A na závěr, pane předsedo, chci říct, že se opravdu těším na příští týden, kdy přivítáme delegaci tohoto výboru u nás v regionu West Midlands ve Spojeném království. Někteří z vás přijedou a podíváme se na celou řadu věcí, o nich jsme dnes diskutovali v reálu. Budeme mít možnost navštívit eh, produkci ovoce, zeleniny, ale i okrasných rostlin, takže můžeme pokračovat potom ve svých debatách. Děkuji vám. Tak rzeczywiście vyzvání před... Děkuji vám. Ano, je před vámi velká výzva když se řekne ovoce, zelenina, tak my často vlastně ani nevíme, jak rozmanitá oblast to je. Tolik druhů, tolik odrůd ovoce a zeleniny. Takže to je velký sektor, velká výroba, která vyžaduje značnou infrastrukturu a význam ovoce a zeleniny v každodenní stravě je stále větší Víme, že je to obor náročný na práci a tento sektor může poskytnout pracovní místa mnoha lidem a také může mít zásadní vliv pro přežití malých farem. Ten řetěz potravin by měl být kratší, mělo by se prodávat přímo. Víme, že tady se skrývají možnosti pro asociace producentů, které mohou hrát důležitou roli. Neméně důležitá je kvalita. Je třeba se popasovat se všemi výzvami. Ty okrasné rostliny a mnohé další jsou také velmi důležité. Děkuji paní zpravodajce. Myslím, že to je konec našeho dnešního pořadu jednání. Děkuji hostům, děkuji zpravodajce za organizaci tohoto slyšení. Příští zasedání bude 2. září. Máme ještě něco pod bodem různé? Není-li tomu tak, tak dovolte, abych ukončil toto zasedání a protože je to naše poslední zasedání před letními prázdninami, tak dovolte, abych vám všem popsal krásné léto. V září budete potřebovat hodně energie, protože na nás čeká spoustu práce, takže užijte si léto a uvidíme se v září.